party. We can start, please. Tak můžeme začít. Výborně. Eh, dobrý den. Začněme s dnešním programem. Máme eh, velmi bohatý program budeme hovořit o tématu, které je velmi důležité a to je společná zahraniční a bezpečnostní politika. Pan eh, Džambasky je navrhovatel a na AFETu, který je odpovědným eh, výborem pro tuto otázku, svoji zprávu. Já si myslím, že je velice novátorské, že náš výbor bude hovořit o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Eh, protože nyní jsme eh, převzali tady tuto koncepci, že kulturní dimenze je zcela zásadní v zahraničních politikách, eh, tak abychom zabraňovali konfliktům a abychom mohli lépe spravovat kulturu a podporovali mezikulturní dialog. <clears throat> Takže tato mezinárodní dimenze je velmi důležitá a 21. března v 17.00 je lhůta pro předložení návrhu a 26. dubna se o tom bude hlasovat. A na AFETu se o tom bude hlasovat 24. května. Pan Žambasky, máte slovo. Předsedatel. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Milí kolegové, milí přátelé, v první řadě bych rád poděkoval sekretariátu, našeho výboru pro kulturu za všechnu pomoc, kterou nám poskytli při přípravě tohoto dokumentu a také při všech administrativních úkonech. Qualche problema forse con traduzione in tedesco? Máme, malý, máme právě malý technický problém, takže se ho snažíme vyřešit. Ne, v tuto chvíli už by to mělo být v pořádku. Já jsem měl k dispozici velmi omezenou časovou dobu pro vypracování tohoto návrhu. A zpravodaj příslušného výboru, pan Brok, v podstatě odmítl nám dát trošičku více času na vyjadření našeho názoru. Nicméně zodpovědný administrátor našeho výboru došel k dohodě s překladateli a díky této dohodě jsme získali o pět dní navíc. To znamená, že v tuto chvíli máme již k dispozici všechny jazykové varianty tohoto dokumentu, eh, které byly hotové už ve čtvrtek. Chci říci, že co se týče té výroční zprávy paní Mogherini, která se týká společné zahraniční a bezpečnostní politiky roku 2014, vůbec nezmiňuje slovo kultura. A my velmi dobře víme, jak důležitá kultura a sport je právě při prevenci konfliktu což je v podstatě velmi důležité a je třeba si uvědomit, že tento nástroj je třeba využívat. Je eh, také jasné, že tady v tuto chvíli pravomoci jsou v rukách národních eh, států. Nicméně, Tady je třeba najít nějakým způsobem konsenzus. Samozřejmě, že e, spolupráce mezi různými vládami je velmi důležitá právě i v oblasti diplomacie, právě, že právě tato spolupráce v těchto oblastech je velmi silnou stránkou Evropské unie. Musíme dělat všechno pro to, aby kulturní dědictví také bylo zachováno. Je to velmi důležité také pro e, mezinárodní dialog. Také je důležité si uvědomit, že tady se hovoří o sportu a je důležité, aby se hovořilo také o tom, aby třetí státy měly možnost se účastnit programů týkajících se právě vzdělávacích a kulturních akcí eh, na půdě Evropské unie. Já připravím eh, různé pozměňovací návrhy k různým odstavcům. Samozřejmě, že víte, že máme tady také eh, různé, jaksi prostorová, různá prostorová omezení, to znamená, že nemůžeme vyjádřit úplně vše, co bychom chtěli, nicméně vám své pozměňovací návrhy zašlo během dnešního odpoledne, tak aby to samozřejmě měli všichni k dispozici. A jak říkala již paní předsedkyně Kosta, tak jsou již dané lhůty, to znamená do 21. Eh, pondělí, kdy mám narozeniny, můžete, pozměňovat, můžete předkládat vaše pozměňovací návrhy, takže se již na ně velmi těším. Děkuji vám. Zásadními eh, prvky této zprávy jsou věci, které tam jsou obsažené. Děkuji vám eh, za tuto práci. Co se týče prvního bodu, tak bych chtěla připomenout, že to je právě to, co jste říkal o té zprávě z roku 2014. Ano, je to pravda, chybí to tam, je tam tento nedostatek, ale bylo řečeno, že na půdě komise, že bude eh, zahájena nová iniciativa. A nyní bych chtěla dát slovo stínovým zpravodajům. Prosím, paní Trupel. Uh, děkuji, děkuji vám Děkuji, já bych ráda zdůraznila pouze několik bodů, které již byly zmíněny. Co se týče těch mezivládních, eh, co se týče té mezivládní úrovně, tak tady samozřejmě tyto aktivity pomáhají ke konsolidaci míru a proto je opravdu velká škoda, že tady to není součástí toho, té holistické strategie, protože ono by to bylo všechno daleko eh, jasnější a lepší, kdyby to tam bylo zcela explicitně zmíněno. To znamená, ne pouze zdůrazňuje to, co bylo již již řečeno, v této výroční zprávě eh, pro rok 2014 se vůbec nezmíní slovo kultura. Ale jak víte, máme eh, tu iniciativu pro více Evropy. A samozřejmě je velmi důležité také být v úzkém kontaktu, opravdu v, eh, v kontaktu se všemi těmi aktéry, kteří se těchto aktivit účastní. To znamená neziskové organizace a různé další kulturní partnery na té nejnižší úrovni, tak, abychom navazovali více kontaktu, abychom měli k dispozici více informací a abychom opravdu tedy se mohli ujistit, abychom zajistili, že že kultura a kulturní a vzdělávací aktivity budou součástí této politiky. Také co se týče evropské politiky sousedství, tak tady platí to stejné. Já si myslím, že tady bychom se měli opravdu daleko více zaměřit právě na ty bilaterální kontakty, a na ty kontakty na té nejnižší úrovni. E, protože my o tom vždy hovoříme, ale když se podíváte na dohody o spolupráci, tak e, zjistíte samozřejmě, že v těchto dohodách právě kultura a vzdělávání nehrají tak důležitou roli, jakou by měly hrát. No, e, děkuji, plně s vámi souhlasím. Paní Bilde a pan Nekov potom. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Džambasky eh, za jeho práci na této velmi strategické zprávě. Jsem přesvědčená, že kulturní diplomacie může sehrávat velmi důležitou roli v udržování míru a bezpečnosti a naprosto stílím eh, i vaše stanovisko, pokud jde o to, že je potřeba eh, opírat se o mezivládní spolupráci. Evropská unie by tady měla vycházet ze strategických partnerství, je to vidět i v historii ehm, našich vztahů s třetími zeměmi. Například jsme měli privilegované vztahy s africkými zeměmi. Eh, já jsem byla v delegaci AKP a například jsem se věnovala Madagaskaru už dlouhá léta. Eh, a to je lepší, než, eh, pro, než takto činit přes politiku politiku jako zahraničních věcí. Musíme vycházet z diverzity, je to velké obohacení pro spolupráci, zejména pro spolupráci v kulturní oblasti. Chtěla bych se také zmínit o odstavci 4 zprávy, jde tam o ochranu kulturních míst a já si myslím, že toto by mělo být prioritou eh, realistického, de, de, realistické kulturní diplomacie. Tady bychom měli upozornit zejména na eh, ničení kulturních památek ve světě i v Evropě. Ničení kulturních památek je e, zaměřeno na ničení národů, na, jejich, na ničení jejich e, paměti. E, měli bychom si uvědomit, že dědictví národů i v Evropě, i jinde neskončí v popelnici historie jsou to jedinečné památky, které by měly být zachovány. Máme tady Eh, také působení eh, Evropského kulturního institutu i v zahraničí. My už jsme to zmínili i v této zprávě. Jsou to skvělé instituty pro valorizaci eh, kulturní historie, kulturního dědictví Evropy i jinde. Mám několik výhrad k tomu odstavci. Když země, jako je Řecko, jsou již déle než rok bez příjmu z programu Erasmus Plus a další, tak si myslím, že je zbytečné, abychom se snažili toto rozšiřovat na třetí země. My tady musíme nejprve vyřešit ostatní problémy. Ehm, jinak vám děkuji za vaši práci. Myslím si, že vaše úvahy jsou zajímavé, ale e, já vám předložím ještě některé poznací návrhy, kterými to prohloubím. Myslím si, že budeme mít e, ambiciozní a realistické cíle pro naši kulturní diplomaci. Díky této zprávě. Děkuji, kolega Nekov. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Първо бих искал на докладчика. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Čambaskému eh, za jeho práci na této zprávě, podporuji jeho stanovisko a souhlasím s tím, že to opravdu není dobré, že kultura a kulturní diplomacie nebyly zmíněny eh, ve výroční eh, zprávě společné zahraniční a bezpečnostní eh, politiky. Události posledního roku ukázaly, jak důležité je kulturní působení. Je důležité vytvořit mechanismus pro spolupráci na ochraně kulturního dědictví po celém světě. Musíme učinit opatření proti obchodování s kulturními eh, statky, které jsou součástí kulturního dědictví. Musíme vytvořit podmínky pro lepší spolupráci v konfliktních zónách například strategii modrého štítu. Také musíme schromažďovat eh, statistické eh, údaje v oblasti eh, kultury a kulturního průmyslu, tak abychom poukázali na to, jak vylepšují sociální um, blahobyt. Bylo by to dobré pro uh, kulturní eh, tvůrce a umělcem. Je třeba podpořit eh, dialog mezi kulturami. Jako stínový zpravodaj se zaměřím na několik aspektů. Chtěl bych zdůraznit, jak byly eh, úspěšné přípravy v oblasti uh, Eh, kultury i pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Toto je způsob, jak ukázat, jak je kultura pro člověka důležitá, pro rozvoj člověka. A proto vítám návrh, který komise předložila, tedy pardon, který očekáváme v dubnu tohoto roku k této problematice. Kultura je velice důležitá v kontextu zahraniční politiky, protože je to cesta, kterou lze eh, povzbuzovat eh, dialog mezi kulturami a proto by eh, kultura měla být součástí rozvojových projektů. Proto by kultura měla být více zohledňována v naší snaze naplnit cíle tisíciletí. Je třeba spolupracovat s UNESCO. A vytvářet eh, lepší eh, vztah s UNESCO a EU a proto musíme překročit určité hranice, Eh, tady nestačí eh, pouze, spolupracovat v oblasti finančních projektů, potřebujeme eh, nějaké dlouhodobé cíle, roční strukturovaný dialog na velmi vysoké úrovni, tak, abychom si lépe poradili s těmito výzvami. Děkuji. A ten text je samozřejmě nesmírně důležitý. A to stále důležitější. Stručně bych eh, navázala na to, co tady zaznělo, eh, co říkal také pan Trypl. Byly tady podniknuty důležité kroky, jako tříletý projekt More Europe a předložili jsme tady také projekt kulturní kulturní politika v mezinárodní eh, diplomaci. Paní Libačka, děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěla bych velmi silně podpořit bod číslo 8. Chtěla bych se zastat toho, co je tam uvedeno. Měli bychom se snažit získávat více prostředků v rámci Erasmu, ten mechanismus by neměl být oslabován, je nesmírně důležitý ve vztazích k třetím zemím. Já s tímto bodem naprosto souhlasím. Měli bychom se snažit získat více prostředků. Tato oblast by neměla být omezována. Děkuji za toto doporučení a předtím, než dám slovo komisi, pokud si to přeje, jsou tady zástupci komise a přejí si slovo? Pokud ano, tak jim dám slovo, ale sama mám ještě dvě připomínky. Jednu věc bych chtěla vyjasnit. Já si vážím toho, co říkala kolegyně Pilt, Erasmus Plus a Creative Europe. To jsou eh, projekty, které jsou otevřené třetím zemím. Erasmus Plus má dvě eh, linie a podporuje se v rámci projektu Comenius spolupráce mezi vysokoškolskými zařízeními a jinými e, zařízeními vzdělávacími. Podporuje se tady e, vzdělávání v oblasti eh, restaurace a péče o kulturní dědictví. A pak tady máme ještě Erasmus Mundus, Evropský parlament, velmi usiloval o to, abychom byli aktivní i za hranice Evropy a zaměřili naše působení také na třetí země. Máme tady eh, také eh, zpravodajek Erasmu a pokud jde o kreativní Evropu, tak eh, tam nám to působí určité starosti. Samozřejmě, eh, že se počítá i s bilaterálními dohodami s třetími zeměmi a na podporu kulturní spolupráce v oblasti um, um, kulturního a uměleckého eh, tvoření, ale země jihu jsou Eh, trochu pozadu. Tam by bylo možné to ještě obohatit, například o Tunisko. A pokud jde o další prostředky, které jsou poskytovány, tak um, tam to samozřejmě také hraje důležitou roli. Přeje si slovo komise? Já mám pocit, že ne, takže eh, v tom případě budeme pokračovat. Chtěla bych připomenout, že 21. března je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a ještě jednou vám blahopřeji, pane Džambaksky, k této vynikající práci. Další bod, ten je pro nás nesmírně důležitý. Velmi jsme usilovali o přizvání našich hostů. Já tady vítám pana Sanpieriho, je to eh, šéf eh, referátu v generálním ředitelství ERK. Pak je tady pan doktor Merci a Marta Demxombaska. Doufám, že jsem vyslovila mé jméno správně. A potom a příslušná odbornice, která bude hovořit o studiích proveditelnosti a sběru dat v kulturních odvětvích mimo audiovizuální odvětví. Takže prosím, předstupte a posaďte se mezi nás nahoru. Valentina Montalto. Volevo solo ricordare eh, una cosa eh, pre, preliminare. Tak chtěla jsem připomenout pouze jednu věc, ještě předtím, než začneme, tak eh, v článku 15 nařízení o kreativní Evropě a já jsem byla zpravodajkou, tak tady jsme měli jeden konkrétní požadavek. Chtěli jsme, aby komise provedla studii proveditelnosti aby tato studie v podstatě nám řekla něco o statistických údajích těchto oblastech, to znamená v kulturní a kreativní oblasti. Také jsme chtěli, aby výsledky této studie byly předloženy a odprezentovány Evropskému parlamentu. A právě v tuto chvíli nás tady čeká prezentace těchto výsledků. Chci říci, že v této souvislosti je třeba zdůraznit jednu věc a připomenout jednu věc. Před 20 lety vlastně před 20 lety, kdy se ještě hovořilo o těch desagregovaných údajích, kdy jsme v podstatě žádali jaksi lepší pochopení a porozumění eh, dopadů na tyto oblasti, tak, tak jsme byli v naprosto jiné situaci. Potom v roce 2012 Eurostat přišel s novou metodologií v rámci SNETu. To znamená, že Eurostat se začal těmito otázkami zabývat v rámci svých dotazníků. A je také velmi důležité to, abychom si uvědomit, že to jsou otázky, které jsou důležité i pro OECD to znamená, že hovoříme o kultuře a kreativitě jako zásadních parametrech blahobytu a prosperity. Není to tedy pouze HDP. Já velmi dobře znám práci Eurostatu, protože jsme po mnoho let velmi úzce spolupracovali a je velmi důležité, abychom vyslali zcela jasný signál po té, co tedy vyjde ta eh, zelená kniha o kulturních a kreativních aktivitách. Je také velmi důležité, důležité dobře chápat ty různé modality a různé požadavky, které samozřejmě existují v souvislosti s finančními a personálními zdroji, tak, aby vlastně vznikl soubor ukazatelů, společných ukazatelů a jmenovatelů, které nám pomohou, jak si celou tu situaci lépe eh, chápat a lépe analyzovat. A to je zcela zásadní právě i v takovýchto těžkých dobách, jako jsou eh, doby krize. Takže prosím, máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsme opravdu velmi rádi, že jsme dnes před vás mohli předstoupit a hovořit o těchto statistických eh, údají pro kulturní a kreativní oblast. Mm, tuto celou oblast považujeme za velmi důležitou, to znamená, že vám velmi děkujeme za ten váš požadavek, který vyšel tady z vaší strany, protože pro nás je samozřejmě prioritou spolupracovat s, mezi, s národními státy, s členskými státy, ale také eh, s vámi, s Evropským parlamentem. Myslím si, že je to také v souladu s Junckerovými prioritami, které eh, se týkají právě rozvoje a růstu, protože my si, jsme si velmi dobře vědomi toho, jaký je příspěvek těchto oblastí eh, do rozvoje Evropské unie. Máme tady kolegu z Eurostatu a máme tady také kontraktory, které se, kteří se účastnili přípravy této studie. Eh, chci říci, že jsem opravdu velmi vděčný za to, že jsou zde s námi kolegové z Eurostatu, protože tady v tuto chvíli hovoříme o velmi důležité práci, protože je velmi důležité mít údaje, které lze srovnávat. To znamená, že za chvilinku hned dám kolegům z Eurostatu eh, slovo, aby nám svou práci vysvětlili. Chci pouze říci, že je velmi důležité, aby tedy právě ty kulturně kreativní otázky byly součástí jaksi těch průřezových studií a děkuji samozřejmě také za velkou podporu, kterou nám vždy poskytoval Evropský parlament. Takže nejdřív, pokud mi paní předsedkyně dovolíte, tak dám slovo svému kolegovi z Eurostatu. Děkuji, já pracuji pro Eurostat, je to generální ředitelství Evropské komise a já vám velmi děkuji za pozvání na vaše zasedání. A po jaksi těch eh, v tuto chvíli již zmíněných eh, očekáváních, která zde byla zmíněna. Doufám, že vám budeme moci předložit eh, statistiky a údaje, které pro vás budou důležité. Takže ve chvíli, kdy hovoříme o statistikách, tak samozřejmě je v první případě si uvědomit, co vůbec je znamená kultura, co to znamená jaksi kulturní statistiky, protože kultura má samozřejmě mnoho významů, mnoho konotací a i z toho důvodu, jak si první tou statistickou aktivitou eh, v této oblasti bylo v podstatě snaha nějakým způsobem definovat to, o co jde o čem to všechno je a co lze vůbec ze statistického úhlu pohledu změřit, eh, protože samozřejmě nemůžeme měřit a počítat vše, co lze počítat. Musíme se zaměřit na to, co je pro nás opravdu důležité. A Eh, proto jsme také vypracovali, a hovořila o tom také paní předsedkyně, rámec, který podstatě identifikuje či definuje hlavní oblasti kulturních aktivit, jako například eh, historické dětství, architektura, eh, knihovnictví a tak dále a tak dále. A to jsme provázali s eh, funkcemi, to znamená například vytváření eh, kulturních statků, eh, šíření, zachovávání eh, a mm, v podstatě podpora eh, kultury. Takže tady jsme to v podstatě pro propojili eh, s těmi aktivitami, které jsme chtěli nějakým způsobem popsat. Takže eh, co se nám podařilo tedy eh, v této oblasti vyvinout? Ono je to pořád ještě v zárodku, ale je pravda, že se nám daří jaksi postupovat vpřed. A máme tady tedy různé oblasti, kterým se věnujeme. Máme tady různé eh, prvky, které se týkají právě mezinárodního obchodu, máme tady otázky týkající se kulturní účasti či participace a také jsme se rozhodli, že se budeme zaměřovat na nové technologie v souvislosti právě s rozšiřováním a spotřebou kulturních statků. A samozřejmě poté také výdaje jednotlivých jednotlivých domácností na kulturní statky a služby. Když bychom se na to podívali krok po kroku a začali bychom tedy tím, eh, tou zaměstnaností, v oblasti kultury, což je pro nás eh, velmi důležité. Jsou eh, to v podstatě jedny z těch údajů, které, se kterými jsme schopni prac, velmi dobře pracovat. Pokud, pokud máte dobré oči a vidíte na obrazovku, <laughs> tak možná, že něco vyčtete i z tohoto grafu, já se vám omlouvám. I já si musím nasadit brýle, abych to viděl. Tak vidíte, že v roce 2014 hovoříme o 2,9% jako podílu zaměstnanosti eh, na celkové zaměstnanosti v této oblasti. Ono, podle toho, jak se na to podíváte, může to být málo, může to být eh, mnoho. Eh, vidíte, že mezi lety 2010 a 2011 máme tady v podstatě takový jaksi zlom, to je proto, že se měnila metodologie, ale pouze, abychom si udělali takový, před, takovou představu. Kultura a, a kreativní oblast v podstatě podstatě zaměstnává stejný počet lidí jako IKT je to také stejné množství lidí, jako to, to množství lidí, které pracuje v bankovnictví a finančních službách. To znamená, že je to v podstatě daleko více například než eh, počty eh, zaměstnaných lidí v energetice. Takže pouze tyto jednoduché údaje nám už jaksi zprostředkovávají určitou představu o, té, o tom rozměru, o kterém hovoříme. A tady máme další graf. Tady nahoře vidíte v podstatě ten vývoj zaměstnanosti v Evropě mezi lety 2008 a 2014. Tak vidíte samozřejmě, že ta zaměstnanost eh, význačně klesla v průběhu krize ale e, kulturní sektor nějakým způsobem se s tím dobře popasoval. To znamená, že ten propad v zaměstnanosti v kulturním sektoru nebyl e, takový. E, takže už i toto jsou pro nás velmi důležité informace. My jsme součástí Evropského statistického systému, to znamená, že pracujeme s obrovským množstvím informací, tudíž se můžeme podívat také na tyto eh, údaje, které se týkají zaměstnanosti a srovnat je s údaji, které se týkají eh, dalších eh, odvětví. Například tady, tak tady vidíte podle Eh, podle jaksi států. Na té levé ose máte HDP na hlavu a na té pravé ose máte v podstatě počet lidí zaměstnaných v kultuře. Já tady v tuto chvíli nechci eh, uvádět nebo docházet k žádným závěrům, je to trošičku i také eh, na vás, abyste si udělali obrázek, nicméně vidíte, že bychom mohli říci, že existuje určité propojení mezi možná tou, um, tím poměrem, poměrem eh, lidí, kteří jsou zaměstnáni v kultuře a HDP. Samozřejmě budeme trošičku eh, přehlížet Eh, Lucembursko, protože tady při výpočtu HDP v Lucembursku je, používáme jaksi velmi specifické eh, charakteristické vlastnosti, to znamená, že to budeme přehlížet, ale tady je určitá propojenost. Ano, eh, můžeme samozřejmě hovořit také o kvalitě života E, například tady na té levé ose, tak to je subjektivní v podstatě kvalita života a to, to se lze samozřejmě také propojit opět e, s tou dolní osou, která se týká počtu lidí zaměstnaných v kultuře. Takže tady hovoříme o kvalitě života z toho subjektivního úhlu pohledu, tak jak se o ní vyjadřují samotní e, občané. Takže kauzalita není opět jaksi v naší pravomoci, my z toho nevyva, nevyvozujeme žádné závěry, to je na jiných. Naším povinností je opravdu schromáždit tyto údaje a nějakým způsobem je tedy e, zobrazit, analýzu necháváme na někom jiném. Tak, ale když zůstaneme u té zaměstnanosti, tak vidíte tady ty modré body a tady vidíte opět eh, poměr lidí, kteří mají vysoké školní vzdělání a e, zároveň tedy počet lidí pracujících e, v kultuře. Takže tady mám té na levé straně například 32 procent lidí zaměstnaných, které mají vysokoškolské vzdělání v oblasti kultury. Takže ta žlutá barva v podstatě ukazuje jaksi poměr těch lidí s vysokým vzděláním v oblasti kultury. Takže, takže nejen to, že vlastně dvě, ty, ty 3% celkově zaměstnaných jsou lidé, kteří pracují v této oblasti. Ale zároveň vidíme, že lidé, kteří pracují, tedy tyto 3% jsou z velké části většinově opravdu lidé eh, velmi vzdělaní. Můžeme také hovořit o podnicích v kulturní oblasti, podniky a v podstatě více ten hospodářský či ekonomický náhled na věc. Tak vidíte, že asi 5% přidané hodnoty omlouvám se, ještě jednou to řeknu, 5% eh, přidané hodnoty v oblasti služeb vychází nebo jsou jaksi právě kulturní aktivity. Možná, že vám těch 5% přijde málo, ale nicméně 5% eh, přidané hodnoty na evropské úrovni je opravdu mnoho. Samozřejmě, že existují rozdíly mezi různými členskými státy, co se týče jaksi tedy toho poměru, eh, ale ten význam je opravdu značný. Ale můžeme se ještě tedy podívat na to, eh, je, o jakých podnicích tady hovoříme, tedy ty podniky, které poskytují tu přidanou hodnotu? Jde opravdu o programování, o vysílá, vysílání, jde o videa, televizní programy, noviny, eh, různé časopisy, týdeníky a další aktivity, to znamená vydavatelské aktivity. A na to je se třeba podívat také e, v souvislosti tedy s těmi údaji, které Eurostat poskytuje. Další velmi důležitý prvek, který můžeme také nějakým způsobem e, pokrýt, je mezinárodní obchod v oblasti kulturních statků. To znamená, že v tuto chvíli máme již eh, existující eh, údaje týkající se mezinárodního obchodu, to znamená, že se můžeme tady podívat také, jaká je situace na evropské úrovni. Eh, co se týče také dovozu a vývozu, tak to jsou také důležité údaje. Ne úplně vždycky je jednoduché, jak si tyto všechny údaje z schromáždit, ale hovoříme tady v tuto chvíli opravdu o miliardách euro ve, u vývozu i dovozu těchto eh, statků. To znamená, že tady hovoříme opravdu o miliardách, ne milionech, ale miliardách euro. A eh, o jakých tedy stacích, o jakých výrobcích či produktech hovoříme. Hovoříme tady o různých eh, uměleckých dílech, o knihách, o starožitnostech, CDčka, DVDčka, vajíčka, noviny a tak dále, s kým obchodujeme, což je samozřejmě další velmi zajímavá otázka, tak my vyvážíme do USA, do Švýcarska, do Hongkongu a dovážíme z Číny, USA a Švýcarska a co dovážíme z Číny. Možná, že si stavíte tuto, kladete tuto otázku. Jde o výrobky, které se u které se týkají například eh, oblasti eh, televizního vysílání, eh, televizních her či konzolí, hracích konzolí. To znamená, že nejde tolik jaksi o ten obsah, ale jde o ten výrobek, který je potřebný pro spotřebu těchto obsahů. Takže jakým způsobem tedy se Evropané na kultuře podílí. K tomu máme také několik eh, údajů či několik souborů údajů. Mohu vám tedy naznačit, eh, jaké údaje to jsou, které schromažďujeme. Máme tady procentuální podíl obyvatel, kteří eh, přečetli více jak 10 knih v posledních 12 měsících. Takže modrá barva jsou muži a žlutá barva jsou ženy. Ale je samozřejmě jasné, že se můžeme polepšit. Eh, opravdu se můžeme polepšit. Můžeme se také podívat, jak často lidé chodí na, eh, do divadel a na koncerty. Toto jsou opět údaje za posledních 12 měsíců, což je velmi zajímavé. Můžeme se podívat na ty, kteří nikdy, nikdy nejdou do divadla ani na koncert, což je ta uh, eh, růžovo-žlutá či oranžová barva, nevím, jak ji nazvat, ale tady to může být opravdu až 70% celkového počtu obyvatel. Další příklad. Eh, tady jde o návštěvu kulturních pamětihodností. Je to ten správný obrázek? Ano. Takže tady jde o návštěvu eh, kulturních pamětihodností. Takže vidíte, že tady ty návštěvy jsou velmi důležité pro eh, jaksi vysoce vzdělané lidi a trošičku méně důležité pro ty lidi s nižším eh, vzděláním. Takže opět hovoříme o něčem, co je úzce, velmi úzce propojené s úrovní vzdělání což je v podstatě skutečnost, kterou si myslím je třeba zohledňovat. Dále. Eh, jak, jakým způsobem jsou využívány nové informační a komunikační technologie v oblasti kultury a kreativity? Je stále více a více důležitější eh, sledovat to, co se děje v oblasti kultury na internetu, eh, jaké služby poskytují streamové, streamový poskytovatelé služeb, co poskytuje Netflix a tak dále. A Tady to asi nikoho nepřekvapí, tady se díváme na využívání jaksi internetu právě v oblasti kultury a to podle různých věkových skupin. Takže čím starší, tím jaksi méně lidé využívají internet pro tyto eh, oblasti kultury. Dokonce i ta nejmladší kategorie 16 až 24 let, tak tady v podstatě hrací aktivity jsou ty nejdůležitější. Ale skoro 65% lidí mezi 16. a 24. Eh, rokem využívají internet na to, aby si přečetli různé články či týdeníky či webové stránky, které se zabývají právě kulturou. Takže jim jde o to získat informace či zprávy z oblasti kultury. Co se týče nákupu na internetu, tak ten samozřejmě je eh, stále jaksi významnější. To znamená, že tady vidíte statistické údaje, kolik bylo online zakoupeno knih, hudby, eh, filmů či vstupenek na různé kulturní eh, události a máme tady informace z roku 2009 a 2015 a vidíme, že ten, ta tendence je spíše vzrůstající. A když se podíváme tedy na perspektivu domácností, tak co vlastně jak si domácnosti v této oblasti spotřebovávají, za co vydávají peníze, tak i tady máme e, související údaje. Vidíme, že na Evropské unii domácnosti vydávají 3,5 svého rozpočtu na kulturu. 3,5 to by se možná mohlo opět zdát jako velmi málo, ale chci říci, že 60 60 celkového rozpočtu eh, domácností je vydáváno na bydlení, jídlo a dopravu. A pouze těch zbylých 40 je tedy vydáváno na jiné oblasti. Takže pouze, abyste to měli jaksi pro srovnání. Chci říci, že na zdraví je vydáváno přibližně stejné procento, to znamená také 3, kolem 3,5 je to v podstatě polovina také eh, výdajů, které jsou vydávány na rekreaci a odpočinek. A A, a je to daleko více, než eh, lidé vydávají za jaksi alkohol a cigarety a tak dále. Takže co to všechno pro nás eh, znamená také. Lidé samozřejmě eh, platí za jaksi předplatné různých televizních kanálů, za různá periodika, časopisy, samozřejmě za počítače, knihy, rozhlasové povlatky a tak dále. Co se týče cen, cen kulturních statků a služeb, tak to je také velmi zajímavé. Tady vidíme, jakým způsobem se tedy tato cena vyvíjela v posledních letech a doufám, že tedy na tomto grafu vidíte, že dochází k poklesu cen za ten takzvaný hardware. To znamená, když si chcete kupovat ty hardwareové přístroje jako televize, počítač, obrazovka a tak dále, je zde také jasně vidět eh, pokles cen u věcí jako počítače a tak dále. A další ceny se spíše více, jak si řídí, inflací. Kromě tedy té zelené linie, která reprezentuje CDčka a DVDčka, já tady nejsem odborníkem, ale k tomu poklesu asi dochází také kvůli právě navýšenému množství poskytovatelů streamových eh, služeb. Takže na závěr. Já jsem vám ukázal pouze několik málo, jak si z těch údajů, se kterými pracujeme. A jak tady jsou užitečné tyto údaje, nebo proč by pro vás mohly být eh, užitečné. Je dobré, že ty eh, údaje jsou harmonizované, že poskytují srovnatelné údaje pro různé státy a kromě toho také my těžíme z toho, že my v podstatě to všechno máme propojené s dalšími informačními zdroji. E, samozřejmě využíváme různé e, statistické systémy a ta přidená hodnota těchto údajů je opravdu v tom, či spočívá v tom, že jsou srovnatelné, že můžete srovnávat různé údaje týkající se jaksi kvality života, zaměstnanosti a tak dále. A tak dále. Hovořili jsme také o o mezinárodním obchodu a tak dále. A my se samozřejmě naší práci budeme věnovat i nadále. A chci říci, že další, jak si přidanou hodnotou těchto údajů je to, že jsou pravidelně aktualizovány. Je velmi důležité, abyste také e, věděli, že tato, tyto údaje pochází z různých již existujících e, zdrojů, údajů. Neexistuje žádné speciální e, schromažďování údajů, které by se týkalo li pou pouze a výhradně kultury. Některé z těchto údajů jsou schromažďovány eh, každý rok, některé pouze každých pět let. Eh, je možné, že ne vždy jsou všechny ty údaje dostatečně detailní je možné, že některé z těch statistických údajů ještě nejsou dostatečně vyvinuté e, proto, aby opravdu reprezentovali či podali ten správný obrázek o situaci v oblasti kultury a to se samozřejmě může změnit. A poté samozřejmě také, jak si ta práce s těmi údaji protože chci říci, že právě co, co se týče sledování těch kulturních statků na internetu, tak tady eh, ještě určité vákum jistě existuje. Samozřejmě, že tyto údaje můžete najít na webových stránkách Eurostatu, ale samozřejmě i tam uvidíte zcela jasně, že v podstatě těch údajů je stále více a více samozřejmě, že i brzy vyjde další výroční zpráva. Samozřejmě, že naše databáze budeme i nadále rozšiřovat, budeme také rozšiřovat eh, zdroje, se kterými budeme pracovat, budeme se snažit opravdu do té naší práce zahrnout více údajů z oblasti kultury. To znamená, že samozřejmě už v tuto chvíli máme různé plány, různé projekty. Samozřejmě, co se týče klasifikace, tak eh, tady se snažíme držet těch mezinárodních standardů. Ono možná to vypadá velmi jednoduše, ale tady těch jaksi konkurenčních eh, zájmů je opravdu tolik ve chvíli, kdy chcete nějakým způsobem eh, revidovat tu klasifikaci. Opravdu je to velmi, velmi velmi těžké. Velmi těžké je také vyhnout se tomu, aby prostě některé z odvetví bylo trošičku lépe eh, zanalizováno než jiné. A to by bylo asi eh, ode mě v tuto chvíli všechno. Ono to <laughs> vypadá, že ta prezentace nikdy nekončí, ale já vám děkuji v tuto chvíli za pozornost. Eh, děkuji. To bylo opravdu nesmírně zajímavé vysvětlení a popsání vaší mm, důležité práce. A teď dostaneme... Slovo dostane uh, profesorka Montaldo. Uh, v roce 2016 se bude zveřejňovat eh, další <clears throat> šetření. Myslím, že bychom vám to měli všem rozeslat a, a profesorce Montaldia eh, jelí to, že to nemohla zaslat dříve. Takže teď máte slovo eh, k další studii a já vám předem děkuji eh, za vaše vysvětlení. Děkuji, je pro mě potěšením, že mohu být mezi vámi a budu prezentovat hlavní závěry studiem a to vše proběhlo v rámci této snahy vylepšit kulturní statistiky v evropské úrovni. A předtím ještě několik slov o autorce studie. Je to určitá společnost v Bruselu, která se specializuje um, na uh, oblast kultury a různých odvětví. Uh, kultury. My jsme pro Evropskou komisi v roce 2006 a 2009 provedli eh, studie ekonomie eh, kultury v Evropě. To bylo po takové první zmapování tohoto odvětví a potom jsme eh, sledovali kulturu jakožto nástroj a její roli a sledovali jsme také kulturní inovace v roce kultury. My jsme eh, zvyšovali povědomí o stále větším dopadu tohoto odvětví na evropskou společnost, ale jak bylo řečeno na počátku tohoto zasedání, mm, no ne, samozřejmě nesmírně obtížné takový dopad změřit a zachytit. Tak, jak tady již bylo řečeno, mnohé již bylo odvedeno za posledních 20 let na evropské úrovni. V roce 95 se začalo přijetím prvního usnesení o vylepšení kulturních statistik pro ekonomický růst a poté eh, došlo eh, k vytvoření pracovní skupiny, která měla vylepšit sběr údajů v tomto odvětví a Eurostat v tuto chvíli eh, provádí tu práci, kterou jste již viděli. A abychom navázali na tento cíl vylepšit statistiky v oblasti kultury, máme nařízení pro kulturní program a tam bylo mm, požádáno o tuto studii, aby se Eh, zjistili lepší způsob, jak schromažďovat údaje v oblasti kultury, tak abychom dlouhodobě stanovili nové způsoby, jak schromažďovat a analyzovat tato data s výjimkou audiovizuálního sektoru, protože eh, observatoř pro audiovizuální sektor již odvádí v této věci velkou z práce. Um, my jsme tady velmi úzce spolupracovali s Eurostatem, který nám poskytnul velmi zajímavé a důležité dokumenty, tak abychom eh, mohli eh, zahlédnout oficiální statistiky, abychom viděli, co je k dispozici a jaké jsou tady mezory, které se musí, mezery, které se musí překlenout. A jakožto takovou přidanou hodnotu jsme zmapovali na evropské úrovni možné alternativní stroje, které nám pomohou mít širší pohled na evropskou úrovni, úroveň v této oblasti. Například um, jsme sledovali big data z internetu a zaměřili jsme se také na uh, různé kulturní observatoře a potom jsme z toho uh, vyvodili různé mezery, tedy kde existují metody, me, mezery, pardon, a snažili jsme se předložit různá doporučení k lepší dokumentaci. Na co jsme tedy přišli, co jsme zjistili? Uh, Eh, o tom již hovořil i Eurostat. Je tady celá řada výzev, které je potřeba řešit v oblasti statistik eh, na poli kultury. Jsou tady některé výzvy, které se týkají specifických sektorů a některé které jdou napříč všemi oblastmi, týkají se všech eh, kulturních a kreativních sektorů. Já nebudu zabíhat do všech podrobností, zmíním se pouze několika slovy uh, například o mezinárodním eh, klasifikačním systému. Máme tady NACE a ISCO, eh, kde se identifikují pracovní místa v oblasti eh, kultury. A v mnoha případech některé ty aktivity nejsou snadno izolovatelné a identifikovatelné, protože uh, Eh, to splývá. Mm, platí to například pro eh, video eh, sektor, videohry tedy a pro další odvětví. a neexistuje nebo je jenom málo pokrytá oblast kulturního dědictví, knihoven, festivalů, designu i módy. Jak eh, asi dobře víte, tak eh, význačným znakem tohoto odvětví je, eh, že je tady mnoho velmi malých podniků a mikropodniků, které se dají jenom obtížně statisticky zachytit a potom dochází také k evoluci um, tohoto období a existují um, podrobné údaje o Eh, nových prodejích, ale, ale chybí všechny údaje o online prodejích a aktivitách. Máme tady některé údaje o obchodu eh, přes internet, ale je tady problém s pokrytím dat, pokud jde třeba o elektronické knihy a eh, služby poskytované přes internet. Jaká je eh, role těch alternativních zdrojů. Jsou tady v podstatě tři hlavní způsoby, jak je možné ehm, využívat doplňující informace z alternativních zdrojů, jak doplnit ty informace, které poskytují oficiální statistiky. Jednak je možné schromažďovat eh, údaje z těch oblastí, které jsou méně pokryty oficiálními statistikami, jako jsou eh, například odvětví kulturního dědictví nebo eh, knihovny. Máme tady Egmus a Eblida. Eh, to jsou takové příklady toho, kde získat doplňující informace. Tam jsou věci, které nejsou pokryty evropskými statistikami. Eh, například eh, o světě online a je možné vylepšit oficiální statistiky vytvářením nových mapovacích statistik, které vychází třeba z big data. Já vám k tomu také uvedu příklad. Pokud jde o kulturní dědictví, zejména muzea, tak EGMUS je uh, uskupení eh, muzejních statistik. To jsou zkrátka lidé, kteří víceméně dobrovolně se snaží schromažďovat údaje, poměrně podrobná, podrobné údaje o muzeích na evropské úrovni, víceméně harmonizovaným způsobem. To jsou data, které je možné nalézt na jejich webových stránkách, například počet dobrovolníků eh, v procentu ve srovnání tedy s zaměstnanci, tak abychom zjistili, eh, jaké je to tedy procento těch zaplacených zaměstnanců a nezaměstnaných, eh, tedy těch dobrovolníků. A tady je takový indikátor, který může měřit závislost muzeí na veřejném financování. Pokud jde o roli alternativních strojů, tak eh, my tady k tomu máme graf z Google eh, o umění, eh, perf, performní umění a eh, tady vidíme určitý pokles. Nevíme, čím to je způsobeno, ale je to detail, který nenalezneme ve veřejných statistikách, ale je možné tím změřit eh, míru zájmu o kulturu na evropské úrovni. A pokud eh, eh, tedy se na to podíváme, tak vidíme, že penetrace přes internet se zlepšuje rok od roku a tím způsobem můžeme dostat náhled nad těmito věcmi, Ehm, a to vlastně lepší, než bychom získali tradičními studiemi nebo průzkumy. A jak dlouhodobě zlepšit statistiky? Eh, tady k tomu vidíme zajímavý eh, přístup ve Spojeném království. Je to metodologie, eh, která byla nedávno testována a tady se využívají jednak oficiální statistiky a zároveň webové údaje, aby se identifikovaly společnosti eh, a zmapoval se sektor videoher. Eh, je tady asi 600 společností, které byly identifikovány tou webovou eh, technikou. Ehm, vlastně poměrně vysoké číslo, tady bylo tímto způsobem odhaleno a více než 90 těchto společností, které byly identifikovány přes web, to jsou mikropodniky. Eh, takže tady vidíme, jaký potenciál eh, web má, aby pokryl ty tu mezeru a ty problémy zachytit některé společnosti a podniky, které nejsou podchyceny v oficiálních údajů. Samozřejmě, že alternativní zdroje nejsou všelékem, protože je tam také mnoho nedostatků, například pokud jde o geografické pokrytí, protože a tam to není vždy pokryto ve všech 28 eh, členských státech. Když se podíváme podrobněji na ty údaje, tak je tam eh, také mnoho mezer eh, v různých letech, v různých zemích a samozřejmě jsou tady také určité omezení, pokud jde o srovnatelnost údajů a kvalitu, protože nevšude se sledují stejné standardy, které se vyžadují v oficiálních statistikách. Ale no, protože oficiální statistiky statistiky eh, i neoficiální mají své omezení, tak eh, tady, abychom si udělali obrázek, tak je dobré eh, je používat obě, aby se vzájemně doplnili. Když pracujeme na našich doporučeních, tak vycházíme z různých principů. Jak víte, schpěr údajů je velmi nákladná aktivita, takže se snažíme poskytovat realistická doporučení eh, s ohledem na finanční eh, meze v jednotlivých zemích a vycházíme také z práce Eurostatu a z těch pracovních eh, skupin, které byly zmíněny, snažíme se mobilizovat všechny zdroje, které jsou k dispozici a navrhujeme nějaké řešení, která je možné uplatnit v krátkém horizontu, ale některá jsou také dlouhodobější. Tady máme různá doporučení, e, která naleznete i v zprávě. Navrhujeme, aby se schromažďovaly údaje e, přijatelným způsobem s ohledem na finanční omezení. Ehm, jsou tady e, údaje ve spojení s politickými prioritami. Ehm, Týká se to kulturní aktivity. Tady je potřeba lépe statisticky reprezentovat různá odvětví. Jsou tady některé oblasti, které e, jsou mm, méně pokryty, jako třeba móda a další věci. A tady je e, lepší vypracovat nové metodologie. A potom ve Spojeném království tam využívali big data k tomu, aby lépe ocenili hodnotu kreativního odvětví. Jsou tam tři možné scénáře, jak k tomu dospět. Je tam jeden základní scénář. Tam se zajišťuje určitá udržitelnost programu Eurostatu po roce 2018, protože jinak e, tedy e, by to bylo jen do konce roku 2018. Druhý scénář je trochu náročnější. Tady navrhujeme využívat alternativní stroje, aby se eh, vylepšovala eh, kvalita údajů. Je tam, eh, byla by tam taková virtuální platforma. Mm. A také jsme navrhli vytvořit kreativní radu kde by se vytvářely podněty pro průmysl, aby se sbíraly data a nakonec eh, by to byla jako poslední scénář eh, observatoř, která by spolupracovala eh, s observatoří pro audiovizuální sektor a s Eurostatem. A to je vše z mé strany. strany. Velice vám děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji vám. Ambizione per poi fare anche... Eh, samozřejmě eh, musíme mít samozřejmě ambiciozní cíle a to se týká také financí. Já bych eh, chtěla poděkovat Eurostatovi a také bych chtěla poděkovat KEA za tyto velice zajímavé příspěvky. Současná doba je velice důležitá ze strategického hlediska. Máme tady rok 2020 a kultura a vzdělání je velice důležitá a je důležité, aby naše politika byla eh, koherentní. Eh, potom samozřejmě tady máme všechny ty realizační programy a potom musíme posoudit nové přístupy, ty musíme zjistit, jaké možnosti existují a samozřejmě proto jsou vaše výsledky, ke kterým jste došli, tak jsou velice zajímavé, protože se to týká také podílu ekonomiky a můžeme ta, takto tyto údaje srovnat a můžeme takto získat také další informace. Ještě jednou vám tedy eh, děkuji za předložení těchto eh, nových eh, modelů. A tak to máme mnohem širší perspektivu. Eh, pan Mercy hovořil také o tom, že je důležité, aby údaje byly porovnatelné. tady Toto nám zaručí Eurostat a také zde bylo řečeno, že existují ještě další alternativní zdroje a potom také ten index prosperity,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 ale musím říci, že to nebylo úplně uspokojivé ty výsledky, ale bylo to také kvůli metodice, ale také kvůli eh, komplikaci eh, přístupu k údajům. Potom v roce 2011 polské předsednictví, eh, tam jsme se snažili, aby se eh, veškerá statistika zlepšila a to, co jste, čeho jste dosáhli, to je opravdu fantastické, protože jsme překonali mnoho překážek, co se týče především metodiky. Samozřejmě máme problém s aktuálními údaji. V roce 2010-2011 to máme Eh, pokryto, velmi málo údajů 2012 a 2013. Jsou tam eh, mezery, které se týkají některých eh, členských států, nebo to se týče údajů, které členské státy poskytují, nebo to mm, nereagují tak, jak bychom očekávali. A samozřejmě je velice obtížné donutit někoho, aby poskytl údaje, které se potřeba, když se postupuje podle určité metody. Tak je velice obtížné třídit údaje třeba v některých zemích, například v Německu, je to tak, že eh, třeba eh, programy o vaření v televizi se považují za kulturní programy. Ale eh, je, třeba je to zase jako propagace toho, aby ta, samozřejmě možná tu německou kuchyni tak dobře neznáte, ale je to věc tedy klasifikace. Můžeme tedy skonstatovat, že Eh, třeba výdaje za eh, tušky eh, jsou v rámci kulturních výdajů, takže ta klasifikace je velice obtížná, třeba co se týče módy nebo video, her nebo mm, různé jiné věci co jsem si tady vyslechlo, opravdu ta prezentace, ty prezentace byly velmi zajímavé, protože vidím, že jste dosáhli velkého pokroku v krátké době a proto vám velmi srdečně děkuji kde rzeczywiście w chwili obecnej. A také, že byly zaplněny uh, různé mezery. Když se podíváme na rok 2016, eh, tak eh, které ty mezery by bylo co nejobtížnější, co se týče pokrytí, víte to? A které země jsou ty, které eh, poskytují nejméně údajů eh, pro kulturní statistiky. Eh, paní Kosta, já bych chtěl připomenout, že tady by bylo potřeba mít zprávu ohledně nákladů na Eh, tuto oblast kultury. Třeba se to týká nejchodších eh, dětí a tyto údaje někteří poskytují více ochotně, někteří méně. A tak to by se mohly zlepšit údaje Eurostatu. Eh, děkuji vám. Děkuji vám tady za tuto analýzu. Unisco a congratulazioni perché i passi. Děkuji vám, dávám slovo kolegovi. Já si myslím, že zde jsme opravdu pokročili eh, ku předu a toto je eh, také užitečné, pokud jde o naše politická rozhodnutí. Určitě jste správně poukázali na to, že je důležité definovat, eh, co chápeme pod pojmem kultura. Ale také je důležité si uvědomit, že zaměstnanost této oblasti je opravdu důležitá, že tady se otevírají možnosti zaměstnanosti a že by se eh, i v tomto odvětví mohlo vytvořit eh, více pracovních míst a také, že bychom měli využít lépe možnosti, které nám nabízí vzdělání. 2% pracovních míst, tak to jsou vysokoškoláci, eh, to je také důležité. A zde bych chtěl ještě pohovořit. Ekonomika to je pro nás také důležité, protože když eh, hovoříme o, o kultuře, já bych eh, to řekl poněkud provokativně, že někdy mají e, pocit, že je to nadbytečné, zbytečné vydávat peníze pro kulturu. A samozřejmě potom takovéto údaje nám pomáhají, protože e, tak můžeme poskytnout argumenty. E, co se týče obecných liní, tak to je něco, co my zde ve výboru pro kulturu podporujeme. A když se podíváme na ty eh, mezinárodní čísla, tak si musíme eh, rozmyslet, co znamenají tady tyto částky. Máme tady miliardy, které se eh, musí vynaložit. Musíme se tedy zaměřit na to, co se investuje do tohoto sektoru. Musíme to tedy ještě prohloubit, musíme na tom ještě eh, zapracovat, také jak mohou mm, co můžeme chtít po našich občanech, potom jakou kulturní nabídku jim můžeme nabídnout a to je také velice důležité. Musíme se snažit vykročit, opustit takový ten tradiční model. A také zde bylo řečeno, že musíme se zaměřit více na internet, protože ten je stále důležitější a tak e, objevují se nové e, věci e, pro nové generace. Tak je důležité, aby malé a střední podniky byly podpořeny v odvětví kultury a také samozřejmě ti, kteří mají zkušenosti, tak je musíme lépe identifikovat, kdo informace potřebuje také pro další jednání, třeba pro ten víceletý program. Tady ještě existují určité mezery. potom těch 600 podniků, které jste identifikovali, že e, využívají alternativní zdroje. Tady jde o to, že se tyto zdroje musí využít, eh, potom eh, také je potřeba zlepšit eh, metodologii. Já si myslím, že jsou tady objektivní věci, které se týkají inovace. A zde bychom neměli mít žádný strach a měli bychom pokročovat ku předu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já jsem opravdu také velmi, velmi vděčná za tuto opravdu, za tyto skvělé prezentace. V budoucnosti si myslím, že by bylo velmi vhodné, kdybychom byli schopni zodpovědět určité otázky. Otázky týkající se toho, do jaké míry vede užívání internetu k poklesu spotřeby materiálních kulturních statků. Já doufám, že i přesto, že internet poskytuje tolik služeb, takže to nebude lidi v budoucnosti odvádět či odrazovat od reálné návštěvy muzea. Byla bych ráda, kdybychom tady byli schopni nějakým způsobem se podívat tady také na určité trendy, které by byly jasně viditelné z vašich údajů. A taky si myslím, že byste se neměli bát toho, eh, těch jaksi, té analýzy a závěrů, které vyplývají z vašich údajů. Je velmi důležité, abychom v rámci vzdělávacích eh, eh, strategií také vedli lidi ke spotřebě kulturních statků, protože jinak lidé budou mít pouze informace, ale žádnou kulturu. Děkuji. Děkuji, děkuji za váš velmi, velmi dobrý příspěvek. Chce se ještě někdo přihlásit o slovo? Ne, tak já bych v tuto chvíli pouze využila tu příležitost k tomu, abych eh, řekla či zopakovala, že budeme i do budoucna velmi rádi se podílet na těchto společných dialozích. Ale co se týče také jaksi ducha kreativní Evropy, tak my bychom také chtěli i nadále mít takovéto studie proveditelnosti, abychom se jich mohli držet. Dále bychom také rádi věděli, jak si k čemu či kam směřuje eh, Evropská komise, abychom věděli, za jakými cíly se ubíráte. Já nevím, kdo by na to chtěl reagovat. Nevím, jestli, jestli Valentína nebo vy, nebo kdo bude hovořit. Tak prosím. Děkuji, děkuji za vaše velmi vstřícná a milá slova. Děkuji vám. Já si myslím, že těch technických otázek eh, k zodpovězení nebylo tolik, možná pouze několik málo bodů. Uh, účast členských států na schromažďování údajů není možností či variantou. Všichni jsou povinni tyto údaje eh, předkládat, protože existují jaksi pokyny a nařízení, která eh, členským státům tuto povinnost udělují. To znamená, že tady hovoříme o povinném sběru dat. Tyto údaje musí být schromažďovány. Uh, na úrovni členských států. Eh, poté jsou tyto údaje také samozřejmě sdíleny. My se snažíme pracovat ex ante, abychom se vyhýbali problémům eh, typu, že se eh, schromaží údaje o jedné věci v jednom členském státě a o druhé věci v druhém členském státě. To znamená, že se snažíme opravdu o srovnatelné údaje. To je tedy možná jeden bod eh, takto pro vyjasnění. Co se týče té kulturní, té dematerializace a té účasti a spotřeby. Já si myslím, že těžko lze v tuto chvíli jak si zavírat oči před internetem a přehlížet důležitost internetu, který je velmi důležitý ne pouze pro jaksi prodej a nákup eh, zboží a statku, ale také pro zprostředkovávání eh, kulturních služeb, což je opravdu velmi, velmi podstatné. Yes, just to, to thank you. Já jsem pouze chtěla poděkovat za tu vaši velmi pozitivní zpětnou vazbu. Možná bych eh, se ráda vrátila k, ještě k dvěma bodům, která, které považuji za velmi důležité. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom se podívali na priority, protože je jasné, že politické priority se mohou měnit, ale je možná důležité se podívat na nové eh, mechanismy, které budou vlastně vycházet eh, z výdajovo-ziskové analýzy a hovořili o tom kolegové. Samozřejmě alternativní zdroje informace nebudou mít nikdy takovou kvalitu a srovnatelnost jako údaje Eurostatu. Nicméně je velmi důležité, abychom se nebo, nebáli eh, nových metodologií, hlavně co se týče těch takzvaných big data, těch velkých dat, eh, která jsou velmi důležitá, protože to je všechno samozřejmě napojené také na nové obchodní aktivity a také na nové jaksi kulturní eh, aktivity. Děkuji. Děkuji. Pane řediteli, děkuji, děkuji vám za pozornost. Samozřejmě chci ještě jednou zdůraznit, že tady hovoříme o, o, naší, o, o našich prioritách a jsem velmi rád, že jsou to i priority pro vás. Takže samozřejmě, že tyto údaje jsou velmi důležité právě pro vytváření nových politik. Ve chvíli, kdy hovoříme, že kultura je opravdu ve, v srdci moderní, moderní ekonomie, což je velmi důležité a proto si myslíme, že je velmi důležité říct, že kultura by měla být i opravdu ve středu eh, společného vnitřního digitálního trhu. A ve chvíli, kdy hovoříme o kulturní participaci či jaksi účasti na kulturních stacích, tak samozřejmě je třeba se na to podívat, eh, jak teda ta situace vypadá v tuto chvíli, či jaký podíl na té celkové ekonomice eh, tvoří. Co se týče internetu, ano, naši kolegové vysvětlili, jak složité je získat jaksi přesné údaje týkající se obchodu se službami. Protože samozřejmě eh, může jedna věc je koupit si knihu či eh, streamovat si nějaký eh, film a druhá věc je opravdu získat přesné údaje o službách. Což samozřejmě ve chvíli, kdy víme, že narůstá jaksi počet zakoupených elektronických knih, tak to asi povede eh, k poklesu prodeji jaksi eh, materiálních knih, papírových knih. To znamená, že tady chci říci, že velmi často ve chvíli, kdy například knihovny dají k dispozici v elektronické podobě eh, své knihy, tak to neznamená, že by eh, poklesl, poklesla návštěvnost knihovny ven. Velmi často je to naopak. A to je přesně tedy také eh, to, o čem hovořila moje kolegyně v souvislosti s těmi alternativními zdroji i s návštěvami muzeí. Takže co se týče těch alternativních zdrojů informací, v první řadě mi dovolte, abych řekl, že opravdu jde o alternativní zdroje, protože já si myslím, že opravdu to jádro těch zdrojů, ty, to jádro těch informací musí zůstat eh, v rámci Eurostatu, eh, v rámci tedy členských států. A jde samozřejmě také o kontinuální proces, protože členské státy se snaží v průběhu jaksi doby zlepšovat eh, kvalitu i schromažďování těchto údajů. Jde ne pouze o poskytování těch statistik, ale také o spotřebu a zpracovávání těchto statistických údajů. To znamená, že to je, to je důležité a je jasné, že pracujeme a děláme všechno pro to, aby se kvalita těchto údajů zlepšovala. Takže první scénář podle této observatoře je, já tady kolegyně se přihlásila, uh, První scénář eh, by je asi velmi, velmi jaksi ambiciozní eh, v souvislosti s tím současným eh, rámcem, protože samozřejmě zřízení observatoře je velmi nákladné. Ono by to asi muselo být financováno z programu Kreativní Evropa. Ten program vypadá jaksi velmi velký, ale ten rozpočet opravdu není tak velký. To znamená, že my se musíme v podstatě v tuto chvíli spolehat na spolupráci na sítě již, které existují existují tedy. To znamená, to je v každém případě jak se debata, kterou se zabýváme, ale možná, že se to týká více tedy dál, dálnější budoucnosti. Ten druhý scénář je možná trošičku realističtější, to znamená, já bych si tady možná vzal tu jednu výjimku, jedno toho doporučení, Možná, že bychom se měli opravdu, možná, tedy nevím, jestli to doporučení začít tím odvětvím, eh, u nějž máme v tuto chvíli velmi málo statistických údajů, je to nejrozumnější. Nejsem si stále jistý, zdali je to ta nejsprávnější cesta. To, nad čím se v tuto chvíli zamýšlíme a stále se teprve zamýšlíme, tak je to začít jaksi právě s těmi odvětvími, kde ta situace už je lepší. Jeden z těch odvětví by byla hudba, takže to je vlastně jeden z těch, eh, jedno z těch odvětví, kde ta situace už je lepší. Já totiž mám strach, že kdybychom začali eh, s tím odvětvím, kde v tuto chvíli to schromažďování údajů ještě velmi jaksi chabe, tak bychom v podstatě ztratili hodně času. To znamená, že my spíše, jak se se eh, ubíráme k tomu, nebo máme tu tendenci začít u těch odvětví, která jsou již lépe v tuto chvíli eh, pokryta. Ale samozřejmě jsme v tom eh, procesu té reflexe, to znamená, že ve chvíli, kdy dojdeme k nějakému závěru, či budete chtít další konzultaci či dialog s námi, tak budeme velmi rádi. Děkuji. Děkuji. A to je zajímavá a důležitá hypotéza. E, samozřejmě, že my nechceme e, se zaměřovat pouze na jednotlivá odvětví, ale je zajímavé, co tady bylo řečeno. Paní Trüppel. Vy jste řekl, že jste velice potěšen, že teď máte podklady, díky kterým můžete ukázat, jak velký dopad je kulturního průmyslu na evropské úrovni i v jednotlivých členských státech. A mě by zajímalo, ehm, co teď s tím, jak se k tomu postaví komise, pokud je o jednotný ano, ale je to i do určité míry otázka vnějších vztahů, ehm, evropské sousedské politiky a tak dále. Zaznamenal jste tam již určitý eh, posun ve myšlení a v tom, co teď eh, se bude dít. Ano, to je velmi důležité. Prosím, máte slovo. Já nechci být samozřejmě eh, nadměrně optimistický, ale myslím si, že ten směr, kterým se jedno, jednotný digitální trh ubírá, že to je něco, čím by kultura neměla být znepokojená. Já my jsme se účastnili od samého počátku všech těch jednání nebo těch diskuzí a, a já si myslím, že ty výsledky eh, jsou poměrně slibné a um, také pozornost, která bude věnována internetovým eh, platformám. To je důležitá část naší práce a pokud chcete eh, sledovat ten dopad, tak eh, ano, my to máme, my to sledujeme. Pokud chcete sledovat ty zisky toho období, tak teda to, toho odvětví, tak musím říct, že nechci to říkat úplně explicitně, ale je to, je to dobré. A pokud jde o určitou revizi, tak tam využíváme bilaterální obálky, abychom rozvíjeli kulturní politiky společně s našimi partnery. Tunisko to je takový první příklad, funguje to poměrně dobře a další země se připojí e, ke kulturní Evropě a e, my se tady snažíme rozvíjet kapacity s našimi partnerskými stranami a nabízíme jim tu možnost stát se členy toho programu, účastnit se ho. Uh, Ehm, spolupracujeme tam také s ESVČ na novém přístupu ke kultuře. To se také posouvá a funguje to poměrně dobře, je to docela slibné. Pak tady byla také otázka směřovaná na oblast obchodu. To se netýká eh, pouze obchodních dohod, to není eh, naše zaměření, i když tam máme určitou pozici. Tam samozřejmě je to výhodné pro obě dvě eh, strany, když eh, se tam do toho zapojuje kultura, ale um, um, tedy, tedy je tam pozitivní vývoj a v budoucnosti eh, pro kreativní průmysl je to tak, jak říkala paní Kosta, to je velmi užitečné a ta práce, kterou tady prezentovala Valentína, to jsme nedělali nějak izolovaně. To není tak, že by na tom pracovalo pouze naše generální ředitelství. Byli tam eh, kolegové z DG Grow a DG Connect, z kolegové z Eurostatu. Všichni se do toho zapojili, takže to je opravdu eh, takové hnutí v rámci celé komise a my jsme tedy poměrně optimističtí. Děkuji. Eh, my v to také doufáme, eh, protože si myslím, že tady eh, všichni sdílíme stejné obavy. A na začátku jsme měli pocit, že argumenty a ty důkazy, které jste tady přednesli, jako například otázka obchodování s kulturními statky a ukazatele jako vysoká kulturní účast, eh, vysoký stupeň vzdělání. A tyto, tyto, tato pojítka mezi pracovními místy v kultuře a vyšší HDP. Někdy se Eh, někdy toto komise nezohledňuje. Ale spojné dostatečně. A těší nás, že během druhé části diskuze eh, tam byla větší váha kladena na digitální trh, protože autorská práva v rámci jednotného digitálního trhu, tak byla ponechána trochu stranou. Já si myslím, že výbor pro kulturu, parlament a to, že jste dnes přišli mezi vámi, tak to poskytlo odlišný náhled na věc. Doufáme, že budeme mít ambiciozní strategii kulturní diplomacie. Je to eh, návrh tří komisařů A za třetí je, aby růst, což je téměř kouzelné slovo, abychom to navázali na kreativitu a na kulturu. Bohužel tomu tak vždy není. My jsme přesvědčeni, že inovace, e, kvalitní pracovní místa a vzdělání, které je navázáno na kulturní hodnoty a růst, sociální začlenění, Toto vše je důležité, aby našlo odezvu v komisi. Děkuji vám za vaši práci. Děkuji vám eh, za tyto tak eh, zajímavé prezentace. Já si myslím, že takto jste ukázali, že kulturní dimenze Evropy je slibná. Někdy je, jde to proti cyklu, protože se ukazuje, že v době krize, kdy všechny ukazatele klesly, tak eh, na druhé straně určité oblasti eh, odolaly a dokonce došlo ke zvýšení například v oblasti kreativity a kultury. Myslím si, že můžeme být eh, velmi spokojeni s těmito prezentacemi. Samozřejmě vám eh, všechny dokumenty zašleme, pokud je ještě nemáte. A doufáme, že budeme moci zblízka sledovat tuto společnou, aktivity, společnou aktivitu a tento společný zájem pokročit ku předu se statistikami. Blahopřeji Eurostatu za práci kterou odvádějí. Víme, že se setkávají s problémy a doufáme, že komise bude postupovat koherentně, protože bez těchto informací je nemožné pochopit, jakým směrem se ubírá spotřeba v kultuře a výroba v kulturním odvětví. Dobře, tímto končíme tento bod. Vidím, že přišel pan Dominiony, což je náš další host. Nyní si uděláme dvě minuty přestávky a potom budeme pokračovat. Visaris, please, we... Prosím, usaďte se, budeme pokračovat v našem zasedání. Silence, please. Excuse me, can you take your seat, please? Posaďte se, prosím. Budeme pokračovat eh, v naší schůzi. A so? Allora, eh, ora abbiamo una... Děkuji. Nyní nás čeká velmi zajímavá výměna názorů s panem Stefano Dominioni, eh, který je ředitelem Evropského institutu pro kulturní trasy Rady Evropy. Eh, prosím, eh, utište se. Čekáme, až se utišíte, prosím. Můžeme začít? Dobře. dávám slovo panu Dominioni, Dominiony, který je eh, novým ředitelem Evropského institutu pro kulturní trasy Rady Evropy. Eh, příští rok tento program oslaví 30 let a začneme tedy slavit eh, výročí vzniku. Máme 33 kulturních tras v Evropě. Existují úzké vztahy eh, prostřednictvím dohod eh, partnerství od roku 2010 v rámci také rozšířených dohod eh, s Evropskou unii také existují tedy úzké vztahy s Evropskou unii. Eh, je to součástí kreativní Evropy jako jedna z nejzajímavějších kulturních politik eh, v tento moment, kdy eh, mezikulturní dialog a vzájemné uznávání a to, že jdeme přes hranice, tak to je stále důležitější protože zde se zdá, že je to <laughs> ta, taková provokace, když se podíváme na současnou situaci v Evropě. Gustav v Lucembursku je velmi důležitý, protože musí realizovat tento program, řídit ho a ty jednotlivé programy také hodnotit tak aby se e, ověřilo, zda ty programy byly realizovány a potom každé tři roky se ověřuje, jestli jsou skutečnými e, vektory e, vzdělávání, jestli tam je přidaná hodnota, jestli jsou přístupné. Musí se tedy prokázat, že se investuje do této trasy a že to má hodnotu. Jsem ráda, že je tady pan Dominiony. Dám mu slovo na 10 minut a potom bude prostor na otázky. Děkuji. Prosím, máte slovo. Honorable eh, Costa, eh, molte grazie per l'invito. Eh, it is really a pleasure. Děkuji. Je pro mě velkým potěšením, že jste nás přizvali a um, paní Kosta um, byla naší e, členkou, měla velký zájem o naše téma, o kulturní e, trasy a cesty a stezky. E, děkuji vám za pozvání. Toto je pro nás velmi důležité v Radě Evropy, jak víte. Ehm, ten koncept se zrodil v 80. letech. Je to tedy program, eh, který se ehm, již rozvíjí četná léta. Získali jsme mnoho vědomostí a poznatků a já s velkým potěšením ehm, celou tuto problematiku dnes před vámi přednesu. Kulturní eh, stezky a trasy eh, jsou nadnárodní sítě je to síť různých propojení. Je to takový projekt evropského kulturního dědictví, který spojuje mnoho zemí. To celé je nadnárodní, takže je tady velmi důležitý evropský prvek, který spojuje evropské země v tématu, které je všechny zajímá z důvodu kulturního dědictví, ehm, z důvodu histori- historie, eh, hudby, zkrátka. Je tam velmi eh, silná kulturní složka. My jsme eh, se snažili opravdu dobře nastínit čeho se to týká. Týká se to životního prostředí, krajiny, umění, náboženství, náboženského dědictví, spirituálního dědictví. To jsou témata, která lidi spojují. Takže je to opravdu nadnárodní transnacionální program. Velmi eh, se zde eh, také hovoří o společné historii, eh, společném dědictví. Rada Evropy Ehm, je jádrem tohoto projektu, protože definuje politiky a hodnoty, ze kterých tento program vychází. A jak víte, hodnoty organizacem e, jsou zakotveny v našich e, stanovách a Máme tady mandát e, prosazovat lidská práva, demokracii, právní stát, kulturní spolupráci. To jsou takové základy, ze kterých naše organizace vychází. Před několika lety Rada Evropy rozhodla, že vytvoří takovou jádrovou skupinu zemí, které budou mít zájem na kulturním programu a které by měly spojit své úsilí. Je to tedy skupina zemí, je to otevřeno všem Eh, také sem brzy eh, přibudou další země k této kulturní dohodě a tady eh, jsme vytyčili program akcí kulturních stezek. Je tady certifikace, to je taková vlajková loď našeho programu, tedy jsou to takové opravdu vytyčené trasy, jsou certifikovány a to pravidelně. Máme program certifikace, ze kterého e, tyto akce vychází. Pokud jde o e, právní prvky, které tvoří páteř našeho programu, Eh, tak to je také Evropský parlament, eh, který vytváří pravidla a legislativu. A já bych zmínil také tři úmluvy, eh, ze kterých tady vycházíme v našem rozvoji kulturních stezek a tras. V 50. letech jsme tady měli novou úmluvu, úmluvu o krajině a také úmluvu o kulturním dědictví. To jsou důležité úmluvy, eh, protože oni udávají eh, tón eh, celého našeho programu. Jde o kulturní spolupráci, o chránění kulturního dědictví v Evropě, jde o zachování krajiny, životního prostředí a oceňování vlastně životního prostředí a také uvědomění, že kultura má být dobrá pro společnost. Je to něco, co slouží občanům, proto jsou kulturní stezky tak důležité. Jak brzy vysvětlím, eh, je to skutečný základ eh, nás všech. Není to žádný eh, v podstatě projekt, ale každá, každý správce kulturní sítě, ten si tam spravuje tu svou síť. Já bych velmi eh, stručně vysvětlil eh, celou metodologii. Pokusím se vám tady eh, představit takový diagram, diagram v Lucembursku, kde máme naše e, sídlo nebo kancelář, tak e, tam jsme v podstatě takovou technickou kanceláří e, a za to vděčíme také Lucembursku, že každý rok tedy můžeme tímto prostřednictvím monitorovat všechny ty sítě, můžeme poskytovat konzultace, školení a hodnocení. Všechny ty stezky jsou hodnoceny a pak se to tam tedy v Radě Evropy musí certifikovat, hodnotit, eventuálně se vydávají určitá varování, pokud určitá stezka nesplňuje kritéria. Je tady eh, certifikační cyklus a já vám uvedu příklady, eh, abych vám konkrétně ukázal, o čem to celé je. Je tady cyklus, který vychází z usnesení Rady Evropy. A tento cyklus eh, je takový, že existuje status kandidáta a, a ta stezka, která usiluje o certifikaci předloží svou složku. Rada Evropy v partnerství s institutem toto prověří. Ta složka je hodnocena expertním výborem. Tento výbor složený z expertů se setkává pravidelně a potom předloží doporučení, zda eh, je tato příslušná stezka nebo trasa eh, hodna certifikace. Je tady celá řada kritérií, která musí být splněna eh, kandidátem na certifikát. trasy Rady Evropy. Ehm, já jsem vám tady některé ty věci uvedl. Evropské hodnoty jsou nesmírně důležité, takže tým se musí zaměřit na eh, nějaký evropský aspekt, třeba kulturní, historický, musí to vycházet ze společného kulturního dědictví, eh, musí to mít nějaký třeba umělecký rozměr a tak dále je to spojeno také s výzkumem a rozvojem. Musí existovat spolupráce v oblasti výzkumu a rozvoje eh, v oblasti nějakého tématu. Velmi často je tam třeba nějaký vědecký vývo, výbor, který předloží určité aktivity v oblasti eh, akademického výzkumu, ale eh, tato stezka musí mít také určité vzdělávací aktivity pro mladé Evropany, třeba mm, výměny mezi školami, a tak dále. Musí zde docházet také k výměně určitých uměleckých eh, postupů, musí se pravidelně organizovat nějaké akce, aktivity eh, během celého roku, aby se ukázalo, že eh, zatím vším je také určitý život, nějaká aktivita. A potom tady musí být kulturní cestovní ruch a udržitelný kulturní rozvoj. Takže je tady eh, i ekonomický aspekt, protože tyto stezky jsou eh, spojeny s místním prostředím, musí být spojeny tedy s malými a středními podniky, s existující ekonomikou v místě. A proto tedy eh, musí být takovýmto způsobem nějak začleněny, zapojeny do toho prostředí, do krajiny, do, do toho prostředí. Ehm, většinou je to napojeno také na nějakou asociaci nebo federaci eh, místních samozprávních eh, celků, regionů. A to je jeden z hlavních rozdílů Eh, mezi těmi trasami, které nejsou certifikovány Radou Evropou a které jsou eh, certifikovány. My chceme, aby tady eh, existovala nějaká federace nebo nějaká asociace těch místních organizací, které Eh, mají nějaký politický orgán, kde se pravidelně schází, eh, mají tam nějaké pravidelné schromáždění a vše řídí demokraticky. Na to klademe v Radě Evropy velký důraz. Eh, chceme, aby tady byla demokratická pravidla pro zprávu těchto stezek, takže tady musí být zastoupení v právních orgánech těch institucí nebo a je potřeba, aby tam byly zastoupeny alespoň tři země. To je velmi důležité kritérium. E, každá tato stezka nebo cesta musí e, mít zastoupeny alespoň tři země. Velmi často jich je tam ještě mnohem více, ale toto je takové e, mezní minimální kritérium. Uvedu určitá čísla. Máme v tuto chvíli 33 stezek v asi 55 zemích. Máme tady tedy velkou geografickou perspektivu. A jsou tam všichni eh, naši členové, máme tady i některé navíc, máme tady cestu olivového stromu například, nebo vinařskou stezku a tam e, to zasahuje až do středomorského prostoru a tak e, tam jsou některé věci, které vychází e, z náboženských tematik. Pak tady máme celou řadu příkladů, které bych vám chtěl ukázat, abych poskytl um, představu o tom, co zatím vším je. Předložím vám, představím vám to jenom velmi stručně, protože nemohu zacházet do detailů. Mnohem více informací máte k dispozici na webových stránkách. Hmm. My eh, máme něco jako takové letáky, eh, ve kterých je to z, eh, schrnuto. Itervitis, to je jedna z našich stezek. Máme různé typy těchto stezek, jednak teritoriální, Eh, tam jsou někde třeba sítě měst, některé jsou takové spíše virtuálnější, ale vychází to z teritoriálního základu, eh, vychází to tedy z určitého eh, území. Některé další příklady máme stezku olivového stromu a pak tam máme Andaluzi, tedy Maroko, Španělsko a Portugalsko. A pak tady máme jednu lineární trasu, kterou tady vidíte na slajdu. Je to uh, Via Francigena. A to je cesta, kterou můžete opravdu fyzicky projet nebo projít. Eh, máme tady například pojď do Santiago de Compostela a to je všechno lineární. To jsou trasy, které můžete projít v souvislosti s nějakým tématem, třeba udržitelný rozvoj, pomalý turismus, udržitelný turismus a poutnictví, spirituální poutě, které můžete poskytnout. Pak tady máme síťový přístup. Uvedu příklad jedné cesty, um, která je taková e, rozvětvená. Je to cesta, která v praxi neexistuje, ale jde o to, že jsou tam různá města a místa, kde cestoval Mozart, kde žil a pracoval. A tam je v podstatě deset zemí, které jsou takto spojeny. Jsou tam místní asociace, e, které jsou spojeny v asociaci e, Eh, právě té Mozartovy cesty. Tam je velmi eh, rozpracovaný program s celou řadou různých aktivit, koncertů, jsou tam také architektu, architektonické památky, které nějakým způsobem souvisí s životem Mozarta. A to jsou tedy sítě, a potom tam máme sítě z různých zemí, eh, i z různého období, ale je tam společné evropské téma. A my tady máme jednoho eh, kandidáta, který bude certifikován tento rok a tam se spojuje region Lucemburska, Německa, Francie eh, a ještě další. A tam jde o vlastně Eh, takové středověké poznatky o tom, jak tehdy ty komunity žily během různých staletí. Jedním z kritérií, na které se velmi zaměřujeme, se dotýká výzkumu. Tady vidíme jeden příklad. Kulturní uh, trasa uh, v oblasti Kliny, Tady se do toho zapojuje tedy 11 zemí, mnoho různých klášterů, eh, která, které spojovala, spojovalo a, eh, vlastně klášter v Kliny a tady vlastně je celá řada muzeí a různých pam historických památek, jsou to i fyzické trasy, které můžete projít fyzicky, můžete si to tam prožít, ale je tam i virtuální dimenze a práce, kde někde jsou ty mm, trasy také digitální, digitalizované, jsou tam různé platformy, které k tomu poskytují informace, například mm, v trojdimenzionálním um, rozměru tam vlastně se můžete podívat na to, jak eh, to opatství vypadalo a mm, tam vlastně eh, to tady není jenom fyzické, tam nemusíte fyzicky být na té cestě a můžete se na to podívat a poučit se. Jsou tady ještě další příklady, které bych mohl uvedl. Já bych chtěl eh, zmínit zaměření na mladé lidi. Eh, je to Transromanika, to je eh, stezka, která je spojena s románským kulturním dědictví. Je tam osm zemí, které je do toho zapojeno. Jsou tam různé aplikace, takže se tam využívá také te digitální technologie, tak jak to je u mnoha z našich stezek, kde vlastně se tímto způsobem jaksi doplňuje eh, tu cestovní ruch a <clears throat> nemusíte se tam, eh, nebo podíváte se tam fyzicky, ale zároveň si k tomu můžete eh, jako doplněk stáhnout různé informace v těch aplikacích. Ehm. Pak máme eh, celou řadu projektů, které se zaměřují na ekonomickou eh, stránku. Tady máme olivový strom, olive tree, a tady jde o lokální produkty, eh, které se tedy zapojují. Mm, kultura olivového stromu, to je to, z čeho to tady vychází. Ehm, jsem zmínil různé myšlenky, Pak tady máme další trasu. Eh, svatý Olaf a související stezky. Ty se týkají severní části Evropy. A pak samozřejmě tady máme Santiago de Compostela a e, tuto pouť. A já bych vám chtěl rád uh, ukázat ještě jednu trasu v Galicii. Tam e, tady máme uvedená čísla s ekonomickými e, tedy údaji, jak to vlastně ekonomicky přispívá k oživení situace. E, tady je spoustu poutníků, a je to velmi přínosné. Ono to tak samozřejmě není pokaždé. Ne všechny ty stezky vyvolávají takovou vlnu kulturního cestovního ruchu, ale toto je takový dobrý příklad vhodný následování. A jeden z důvodů, proč jsem byl přizván k této prezentaci, je, protože jsme tady v historii eh, v minulosti dobře spolupracovali s Evropským parlamentem. V roce 2010 jste tady měli stanovisko o spolupráci mezi eh, tedy kulturním výborem eh, Evropského parlamentu s mezinárodními institucemi a tam eh, jste přidělili zdroje na specifické programy v oblasti kultury se zvláštním zaměřením na kulturní stezky a také se zaměřením na kulturní stezky Rady Evropy. Takže díky vám jsme potom s komisí spolupracovali na tom, abychom do praxe převedli váš zájem eh, na tom propojit lidi napříč, evropské, eh, napříč Evropou eh, v souvislosti s kulturou. Všechny tyto stezky se vlastně sami financují a je to soubor různých eh, místních eh, samozprávných eh, různých jednotek, které mm, tedy fungují dobře, i když samozřejmě využívají i finanční prostředky z různých úrovních. Je to financování, které jde až na lokální úroveň. Rada Evropy tady má vlastní operační e, rozpočet, který poskytují členské státy a máme tady s komisí společný program, kde se snažíme e, podněcovat, podporovat tyto stezky, ale ty stezky se i samofinancují do značné míry. Evropský parlament vydal e, také sdělení, tedy byla to, pardon, sdělení komise Evropskému parlamentu, a tam jsme spolupracovali s komoc, komisí, e, měli jsme tam celou řadu iniciativ. Celá řada stezek potom měla přímý prospěch z tohoto financování. To je dobře, protože díky certifikátu Rady Evropy se vlastně poskytla záruka kvality, není to jenom lec jaká známka, a díky tomu bylo možné podpořit celou řadu stezek, stezek a jejich udržitelnou eh, kvalitu. Pro nás je velmi důležité, abychom i nadále spolupracovali na této úrovni. Evropský parlament nám vyčlenil finanční prostředky na tyto účely. Rada Evropy tedy z toho měla prospěch, protože tady se dělalo to rozlišení mezi těmi trasami, které byly certifikované a které ne. Díky eh, komisi jsme společně s DG Grow vytvořili eh, program a díky tomu jsme mohli zviditelňovat tedy eh, to, co se děje a ty stezky a to bylo velmi prospěšné pro tu síť, bylo možné ji rozšířit, přilákat zajímavé kandidáty. Každý rok se hlásí noví kandidáti, kteří chtějí více informací, chtějí vědět, jakým způsobem se zapojit. A to vše umožňuje Radě Evropy, aby poskytovala tyto služby. Eh, my máme samozřejmě koordinační úlohu ale musím říci, že eh, je tady zájem opravdu no, od eh, těch samotných lokalit. Děkuji. Děkuji vám tedy za tuto velmi zajímavou reprezentaci, prezentaci a budu pokračovat v italštině. Eh, chtěla bych říct několik věcí. Toto je podle mého názoru fascinující program. Eh, třeba vy jste hovořil o té svatojakubské cestě, ale já zase znám eh, via eh, Francegina, tuto trasu. A každý rok máme více osob, které i mimo Evropu, i ze zemí mimo Evropu přijíždějí k nám a chodí po těchto trasách pěšky. Druhá věc. Když hovoříme tady o těchto trasách, tak vy říkáte, mm, vy hovoříte o těchto trasách, ale vy to neprocházíte pěšky. Ta, tato trasa patří těm, kteří si je projdou pěšky a ty jejich zkušenosti a zážitky jsou fascinující. E, já jsem si některé ty trasy prošla, proto mám takový o toto téma zájem. A před e, Eh, několika lety eh, byla vyjádřena podpora těmto trasám a to prostřednictvím rozpočtu, nové rozpočtové položky, která je pro podporu udržitelného cestovního ruchu. Eh, trasy můžou požádat o tyto dotace, dělají to ty certifikované trasy i nové trasy. Já si myslím, že bychom měli nalézt určitou rovnováhu mezi oběma ale je to ve vašich rukách. A nyní, pokud si e, chcete hovořit, pan Zdrojevsky. Děkuji. Já bych se chtěl omluvit, že dnes se hlásím tak často o slovo. Ale právě eh, dnes se tady projednávají témata, která mě obzvláště zajímají. Děkuji vám velice za tuto prezentaci já si myslím, eh, že tento druh kultury sehrává velice důležitou roli. Eh, já hovořím z vlastní praxe. Já mohu říci, že mnoho těchto kulturních tras se nachází ve Španělsku. Ve Španělsku je největší počet, protože můžeme říci, že téměř žádná kulturní trasa nevede do Španělska. Jak to, že je tolik těchto eh, tras eh, ve Španělsku nebo směřují do Španělska. A eh, organizují se kongresy, různé akce, a kde vystupují, nebo kde vystupují ti, kteří se starají o tyto trasy. A ptám se, co je obzvláště důležitého na těchto trasách, třeba nějaké eh, hřbitovy. Já jsem viděl velice eh, zajímavá místa či města. třeba eh, největší evropský hřbitov, bohužel je to spojeno s tragickou historií Evropy, to je hřbitov v Osvětimi Birkenau. Eh, mě by tedy zajímalo, jaký máte na to názor. Eh, podíval jsem se na trasu eh, židovské dědictví, velice zajímavý popis, ale chybí tam ten polský prvek. A to, že nejdůležitější muzeum, muzeum židovské historie, které je v Polsku. A můj dotaz je, eh, jak by se tady tyto prvky daly dohromady? Eh, nebo kulturní trasa eh, zahrady? nezvykle ciekawych. I bardzo... Třeba na, velice zajímavé zahrady, které máme v Evropě. A chtěl bych tedy vědět, jak by se tady tyto projekty mohly uskutečnit. a e, také jakým způsobem se kontroluje e, kvalita, jak se ověřuje, to je také velice důležité. E, protože já si myslím, že tady tato revize bude mít smysl pouze v případě, že nabízí možnost určité kontroly. A závěrem můžeme to následně kontrolovat ten postup, třeba jak to vypadá se žádostmi, kdo ty žádosti podává, potom jak se ty žádosti zpracovávají a následné, následná kontrola, jak třeba to zpracování e, té žádosti trvá od momentu, kdy se ta žádost identifikuje, aby to bylo co nejrychleji a jak to vlastně celé dlouho trvá. Eh, to bylo hodně dotazů. A vidím, že váš příspěvek tady vyvolal velký zájem. Ještě paní Trpel, prosím. Thank you. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, která byla opravdu velmi zajímavá. Vy jste hovořil o tom, jak je důležité, aby to všechno vycházelo jaksi z kořenů, aby šlo hlavně o uh, projekty, které vycházejí z místní úrovně, ale jakým způsobem vy vlastně vzbuzujete tyto iniciativu, jak se obracíte na lidi na místní úrovni tak, aby se vlastně stali součástí těchto projektů, v jakém jste s nimi v kontaktu? Další, ještě někdo se hlásí o slovo? Ne, pan Maragaj. Mm, se Můžu hovořit španělsky? Já jsem vás samozřejmě podí, po, vás velmi pozorně poslouchal a přitom poslechu mě v podstatě napadly různé věci. Myslím si, že jde o program, který je opravdu velmi silný, velmi významný a proto od něj můžeme očekávat ještě více. Lze zlepšit jeho organizaci, eh, celou tu koncepci, koncept, který zatím stojí. To znamená, že lze z něho vytěžit více. To znamená, musíme ho více přizpůsobit těm současným evropským potřebám. A proto si myslím, že je třeba v první řadě samozřejmě zanalizovat tu současnost, ale zároveň vždy vycházet z analýzy naší minulosti, protože jinak se budeme dívat sice na hezké věci, na archeologické památky, ale je třeba, třeba to také propojit s tou současností. To znamená, je třeba opravdu to propojit se současností. Samozřejmě, že těch tras je velmi mnoho. Možná jeden jasný příklad, já nevím. Třeba uh, ehm, z vědectví o přítomnosti Turků v Evropě. Nebo výjimečná evropská hodnota evropských měst. Města jako taková, jako ten nejlepší koncept evropských hodnot. Itálie si myslím, že by nám mohla sloužit jako takové paradigma občanství města jako takového. To znamená, že tady vidíme zcela jasné propojení minulosti s přítomností. Takže to jsem chtěl říct. Děkuji. Paní Šojdrová, prosím. Děkuji za tuto prezentaci, eh, která pro mě je velmi zajímavá. Eh, Určitou dobu jsem pracovala v parlamentním shromáždění Rady Evropy a vím, že tam je velký tlak na lidská občanská práva, to je vlastně důvod eh, existence Rady Evropy. Uh, Eh, přitom Rada Evropy má velmi dobře propracované části, které se týkají kultury a vzdělávání. A tím jste mi to opět potvrdil. Eh, velmi ráda slyším, že dobře spolupracuje Rada Evropy v této oblasti s Evropskou komisí a moc bych si přála, aby tomu bylo také do budoucna, aby tyto dvě instituce Eh, Evropská komise i Evropský parlament a Rada Evropy využívala toho eh, bohatství, té expertízy, kterou eh, Rada Evropy má. A to se týká jak kultury, tak vzdělávání. Já nemám mnoho dotazů, možná bych se vás zeptala eh, z, eh, na vaši zkušenost eh, s Českou republikou, jestli považujete za dostatečně aktivně, si můžete říct některý projekt, který třeba vy považujete mm, Českou republiku v něm za dobře zapojenou. Děkuji ale moc za tu práci, kterou děláte. E, altri colleghi, prego. Děkuji a paní Ferajn, prosím. Ještě co se týče financování, tak jsem se chtěla zeptat, jak vypadá to dlouhodobé financování těchto projektů, to znamená ty různé cesty, ta, eh, to různé tematické směřování těchto projektů, či jak je to jaksi vymyšlené, či naplánované do budoucna protože je jasné, že už se odvedlo velmi mnoho práce, ale jak to vypadá do budoucna? Zdali tady tady můžeme počítat s nějakým dlouhodobým plánováním, které už je zároveň tedy navázáno na také eh, nějaké dlouhodobější naplánované rozpočty. Děkuji. Někdo ještě si k tomu chce vyjádřit? Tak já mám ještě dvě připomínky. Já musím říci, že tady mám opravdu velmi bohaté zkušenosti a chtěla jsem říci něco velmi důležitého. Vy jste hovořil o, tom, eh, o té důležitosti toho, jak si združování či vytváření svazů a spolupráce na místní úrovni. Co se týče těch e, různých kulturních tras, například i ta trasa Francízina, která v podstatě združuje různé obce a e, v podstatě čtyři různé země, tak to jsou v podstatě jaksi, to je velmi bohatá zeměpisná oblast a stejně jak říkala kolegyně, jsou to trasy a v podstatě projekty, které zvětšují také povědomí místních lidí o tom bohatství, které v podstatě mají. Také existuje festival spojený s touto kulturní trasou Via Francízina, kterého se účastní velmi mnoho kreativních umělců, velmi mnoho hudebníků a e, také mnoho divadelníků. A je to festival, který trvá jeden celý měsíc. A všechny obce opravdu podél této trasy se tohoto festivalu účastní. Takže i díky tomu se v podstatě obohacuje současná kultura. A to je v podstatě pouze jeden příklad toho, jak to vlastně všechno vychází ze spoda, že to není pouze něco, co je jaksi naplánované eh, eh, z venku, z vrchu. To znamená, že jde samozřejmě o to, aby se těch projektů účastnili i například eh, univerzity. To znamená, aby se, se soustředili na historická data aby se to všechno v podstatě také trošičku analyzovalo a, a pokry, pokrylo i, i jaksi ze z perspektivy akademické půdy. Máte slovo, prosím. Děkuji. Já jsem pouze chtěl eh, potvrdit to, co jste právě řekla. V podstatě, eh, v podstatě ta krása eh, spočívá opravdu v tom evropanství každé jednotlivé trasy. To znamená, že nejde v podstatě o nějaké roztříštěné reality. To znamená, každá ta trasa má opravdu evropskou dimenzi. To znamená, že na začátku každého roku eh, všechen, každý, každý jednotlivý projekt musí předložit svůj eh, roční eh, program, v rámci něhož musí docházet k, se, k mezinárodním setkáváním, dochází v podstatě k rotaci v v delegaci povinnosti a tak dále. To znamená, že nejde opravdu o národní, jednonárodní eh, programy. Tyto kulturní trasy jsou opravdu v národní federace v podstatě. A v tom přesně spočívá ta krása, protože jde o združování se na základě něčeho, co je všechny, jak si spojuje. Může to být eh, keramika, může to být eh, cokoliv jiného a vlastně lidé, kteří jsou spojeni vášní k tomuto jednotlivému tématu, v podstatě přicházejí a setkávají se. A jsem velmi rád, že tady zaznělo několik velmi zajímavých otázek. Eh, tady kolega v podstatě měl několik velmi zajímavých eh, připomínek. Co se týče těch osvědčených eh, postupů, konferencí, sympozí a školení, tak my samozřejmě s našimi omezenými prostředky se snažíme nabízet co nejvíce jaksi ehm, eh, školení a seminářů eh, ve Štrasburku nebo v Lucembursku právě pro ty kulturní manažery. Eh, a zveme všechny, to znamená všech těch 33 manažerů. Ehm, občas vlastně za každou trasu přijde i více než jeden člověk a i ti kandidáti na ty certifikované trasy, to znamená, že celkově je to asi 50 lidí, kteří za námi přijedou. A my se je snažíme v podstatě vyškolit. Možná, že to není ani jaksi školení jako takové, ale snažíme se s nimi podělit o všechny zkušenosti, protože ta nejstarší te- trasa vznikla v roce 1987. Poté máme několik tras z 90. let, z, eh, ze začátku 21. století 2010 a tak dále. To znamená, že některé z těch trestů jsou jednoduše jaksi novější, to znamená, že nemají ještě tolik zkušeností jako ty, které existují již několik desetiletí. Samozřejmě, že se snažíme spolupracovat i s univerzitami, existuje síť univerzit eh, Itálie, Španělsko, eh, Anglie, řada univerzit, která, eh, které nabízejí eh, programy master, které se zabývají právě otázkami eh, kulturního dědictví a managementem kulturního dědictví. To znamená, že tady existuje platforma pro sdílení zkušeností ne pouze mezi těmi již existujícími manažery, ale i mezi těmi manažery u těch kandidátských projektů. To znamená, že se také vždycky vybereme na každé to naše setkání nějaké téma. Minulý rok rok jsme se zabývali tématem, které více mělo co dočinění s komunikací. Teď se budeme zabývat hlavně tím marketingem, to znamená, jak to prodat jako v podstatě produkt cestovního ruchu. Vy jste také se ptal, proč vlastně je tolik těch tras ve Španělsku a proč je tak málo tras v Polsku. A ta myšlenka zatím, nebo v podstatě ta demokratická krása zatím je ta, že je to vlastně pro ty státy samotné. V podstatě jde o to, aby ty státy samotné, aby ty obce, aby ti lidé z místní eh, úrovně přišli s sami s tou iniciativou. To znamená, že eh, Rada Evropy nic nevnoce neřekne, každý z vás se musí podílet na tolika a tolika projektech. Ne, je to demokratické. To znamená, že pokud eh, ta země sama chce, pokud někdo na místní úrovni eh, se chce stát součástí nějaké té trasy, protože na to má zájem, protože je tam někde nějaká aktivní složka, skupina lidí, která se zabývá o historii či cokoliv jiné, tak mu může požádat o účast na tom projektu. To znamená, že Rada Evropy v podstatě na základě těch kritérií, o kterých jsem hovořil, poté uděluje certifikaci. Ale v podstatě e, jde v podstatě o to, že to musí vyjít ze zdola. Musí to žít také, musí to být v podstatě e, živý, živý subjekt, protože samozřejmě ne všechny trasy jsou stejně dlouhé. Ne každá trasa je možná tak jaksi rozvětvená. Ne každá trasa může protínat pět až šest eh, členských států, eh, protože tady to všechno vychází také z historie. Ve chvíli, kdy chcete mít nějakou historickou trasu, která se bude týkat života Napoleona, no tak to nebude moci eh, protínat všechny členské státy. Já nevím, Wolfgang Amadeus Mozart také může, může v podstatě pokrýt určitý počet zemí, ale ne všechny. To znamená, že ten prvotní zájem ale musí výjít z těch jednotlivých států produktů jako takových a ty se musí obrátit na asociaci a musí se v podstatě poté eh, snažit o účast či o členství v těch eh, projektech. To znamená, že opět zopakuji, nevychází ta iniciativa ze zhora, musí to vyjít ze zdola. A jsou některé státy, které projevují jednoduše více zájmu a jiné státy, které toho zájmu projevují méně. A jeden z mých cílů je samozřejmě rozšířit naše aktivity hlavně ve východní Evropě, protože ten program vznikl eh, v, na konci 70. let, na začátku 80. let, takže možná, že tady existuje trošičku jaksi predominance v té západní Evropě, která vychází z historických eh, eh, důvodů, ale tady hovoříme o 47 členských státech, hovoříme o Radě Evropy. To znamená, my se snažíme v tuto chvíle Eh, opravdu eh, zaměřit na ty státy, kde ještě těch aktivit je méně například můj eh, ředitel bude tento týden či příští týden hovořit se svým kolegou v Polsku. Další týden nás čeká setkání v Ruské federaci. To znamená, že hledáme, hledáme způsoby, jak se rozšiřovat i do dalších zemí. Protože ta dosavadní strategie byla ale ten způsob, jakým jsme pracovali, jak si v minulosti byl eh, takový, že jsme v podstatě čekali na eh, žádosti. A já se v tuto chvíli budu snažit jednat trošičku více proaktivně. Možná, že se budeme zaměřovat na, nějaké, na nějaká konkrétní eh, témata, která zatím ještě nebyla vůbec pokrytá. Takže já nevím, možná, že ta, ten zájem jaksi vzejde a my budeme moci pomoci tím, že nabídneme experty expertízu, nabídneme zkušenosti. Například existuje taková eh, duchovní cesta Cyrila a Metoděje. A to je také téma, eh, kterému bychom se chtěli tedy eh, více ještě věnovat, protože víme, že že tady těch možností ještě velmi mnoho. Například eh, na Balkáně eh, chceme také vytvořit novou trasu, která by spojovala místa, kde se těžilo, eh, či ještě dodnes těží sůl. Takže to je také projekt, tedy spojit solné doly. Například v Pobaltí tam máme asociaci, která právě provozuje či eh, zaštiťuje eh, místní hrady, ale ten rozdíl mezi kandidátskou zemí Eh, je v podstatě, a to již jaksi eh, členskou zemí, je to, že v podstatě je třeba splnit určité eh, podmínky. Takže ano, budeme chtít přidávat samozřejmě víc tras. To znamená, že pokud někdo bude chtít být součástí toho projektu, tak ano, to členství, získat to členství není tak složité. A ta krása Eh, spočívá v tom, abyste se na to také ptali v souvislosti s tím financováním. V podstatě ta krása spočívá v tom, že většina z těch tras se opravdu sebe financuje, je jaksi samofinancovatelná, je nezávislá, to znamená, existují už několik desetiletí a jsou schopni se sami financovat a to právě i z toho důvodu, že tady v podstatě ta členská základna je opravdu velmi široká a je schopná to všechno udržet při životě. To znamená, že ten program funguje, protože Eh, nevím, nevím, tady máte opravdu velmi mnoho těch eh, stezek či tras. Eh, vikingská cesta, Mozartová trasa. Těch je opravdu velmi, velmi mnoho. To jsou projekty, které se jsou schopny samoufinancovat. Uh, Samozřejmě, že mohou v podstatě e, těžit z některých e, jaksi evropských zdrojů financování, ale neznamená to, že by na nich záviseli. To znamená, že vzniknou, vzniknou jako projekt, nebo existují projekty, které vzniknou na základě nějakého financování zvenku a poté, co to financování skončí, tak e, zaniknou. Ale toto není případ těchto našich tras. Na našich webových stránkách najdete také eh, seznam kandidátských eh, zemí či kandidátských projektů, protože ono, nejsou tam všechny, tedy chci eh, pouze říci, ale ono to také všechno docela dlouho trvá od toho podání té žádosti, protože ta legální, ta právní struktura není tak jednoduchá. To znamená, že ta myšlenka jako taková samozřejmě vznikne poměrně jednoduše, ale poté v podstatě podstatě až do té certifikace může uběhnout 3 až 5 let. Ale i díky tomuto, díky tomuto jaksi delšímu procesu v podstatě my jsme schopni zajistit eh, trošičku větší udržitelnost, protože tady existuje jaksi už pevný právní základ, ta jure situace je opravdu lepší a ten základ jako takový je prostě jednoduše pevnější. Takže vy jste se ptala eh, to, eh, na tu místní úroveň a na tu eh, naší jaksi schopnost jaksi získat nové partnery, eh, navýšit množství kontaktů. Ano, my můžeme samozřejmě nějakým způsobem pomoci, ale v podstatě podstata eh, tohoto projektu vychází z toho, že je třeba tedy hlavně reagovat na tu iniciativu eh, ze zdola, protože když se podíváte na naší mapu, tak my hovoříme o různých eh, státech, ale takže my třeba řekneme, Polsko se právě dostalo, jak se, se stalo členem, ale nemluvíme jenom o Polsku jako takovém, v Polsku je také eh, mnoho různých oblastí, které, tak tudíž všechno to vychází ze zdola a prostě pomalu se to rozbíhá. Pane Maragale, vy jste jste se ptal, nebo v podstatě říkal, jak důležité je propojovat eh, minulost s přítomností. Ano, já si myslím, že je velmi důležité, abychom se v dnešní době zamýšleli nad tím, jakým způsobem můžeme tady přidávat nové trasy a hlavně jak ty trasy v podstatě nám mohou pomoci s vyrovnáváním se eh, s, i s naší přítomností. Ano, ano, samozřejmě, že jde i částečně o politický projekt, protože hovoříme tady o demokratickém procesu, to znamená, že je třeba to samozřejmě propojovat i s těmi současnými výzvami my se snažíme nějakým způsobem přispět právě eh, k té, té současné situaci tím, že my vlastně poskytujeme nebo se snažíme zprostředkovávat eh, nové zkušenosti a hlavně my tady v tuto chvíli hovoříme o tématech, které eh, sdílí tolik eh, evropských občanů, protože těch věcí, o které se dělíme a sdílíme, je opravdu tolik, ať už jsou oblasti prostě kultury, umění a tak dále. To znamená, že děláme opravdu vše, co je v našich silách. a paní Šojdrová, vy jste se ptala na Českou republiku a také jste se ptala na spolupráci, spolupráci mezi komisí a Radou Evropy, tak samozřejmě pro nás ta spolupráce je opravdu velmi důležitá. My jsme ji vždy přikládali velkou důležitost a my bychom chtěli, abychom se stali tedy součástí dohody a my Evropská unie může se, se stát statutárním členem. Já vím, že tady je třeba nejdříve vyřešit některé eh, právní problémy, ale Evropská unie by se opravdu mohla stát členem našeho eh, jaksi statutárního orgánu, ale v tuto chvíli tedy existuje velmi dobrá eh, spolupráce s komisí, eh, také díky vám, díky Evropskému parlamentu, díky tedy tomu rozpočtu, který máme k dispozici a my bychom byli velmi rádi, kdyby tato spolupráce pokračovala i do budoucna. A já si myslím, že Česká republika ještě ten potenciál rozvoje má. E, myslíme si, že v podstatě by to v České republice možná bude ještě poměrně nový koncept, ale v naš, my v každém případě chceme, chceme, aby se to členství prohlubovalo, aby těch projektů bylo více, chceme spolupracovat s Českou republikou e, ještě více a vím, že Česká republika toho může nabídnout ještě opravdu velmi, velmi, velmi mnoho a proto nás i také mrzí, že Česká republika doposava nebyla eh, více aktivní to znamená, že opravdu eh, budeme rádi, když se ta spolupráce bude prohlubovat. Chceme se také setkat s eh, ministrem kultury a chceme, aby se ta spolupráce opravdu prohlubovala. A teď ještě ta otázka, co se týče toho dlouhodobého financování. Jak moc udržitelné to financování je? a co se týče toho, jak se, té schopnosti se u sebe financovat, protože samozřejmě ten mechanismus poskytuje určité možnosti, jak v podstatě přežít, jak být propojen s tím jednotlivým zeměpisným územím. Samozřejmě, že jsou tady také členské poplatky eh, za obce. Nicméně ta otázka je tady, eh, ta otázka tady stojí zdali, tady se to všechno bude nějakým způsobem rozšiřovat, nebo jak eh, postupovat ve chvíli, kdy to financování je omezenější, ale je třeba na to nahlížet z trošičku jaksi širší perspektivy. Takže e, samozřejmě na jedné straně máme ten ekonomický aspekt a poté na druhé straně máme tu přidanou hodnotu pro celou tu oblast jako takovou. Protože ta čísla jsou v podstatě ve skutečnosti e, daleko větší, než e, jak vypadají na papíře. V podstatě mají daleko širší a větší dopady protože tady je třeba si uvědomit tu přidanou hodnotu těch sítí, protože velmi často eh, se lidé rozhodnou v podstatě eh, v průběhu jednoho roku pokrýt pouze jednu část té trasy a další část té trasy procestují eh, další rok. Takže takže takže velmi často se opravdu rozhodu, že já nevím, třeba když eh, se rozhodnou projíždět Luzná Lázinská města, no tak nejdřív eh, se rozhodnou v podstatě navštívit jeden stát, jeden rok, eh, druhý stát, druhý rok a to o co nám jde, je také trošičku vytvářet určitá centra, tak aby se ti turisté rozhodli, či jak si ještě více sebe ujistili v tom, že se na tu trasu chtějí vrátit. To znamená něco jako takové jak si věrnostní programy. To znamená eh, přimět eh, lidi, aby, se, aby měli chuť nebo jim jaksi vnuknout tu chuť vracet se. A ta udržitelnost těch tras e, spočívá také v tom, že v podstatě ten, e, ta, ty, ty cílové skupiny jsou velmi rozmanité a kromě toho ty trasy jsou otevřeny samozřejmě po celý rok. Vy to místo můžete navštívit e, kdykoliv. To není jenom, že byste jaksi přijeli v létě nebo že by se tam dalo jezdit jenom v prosinci. To znamená, že tady, jak si ta doba té návštěvnosti je daleko delší. Ty trasy samozřejmě pokrývají různé státy, to znamená, že eh, my se snažíme opravdu, aby tady, aby tady panovala co největší rozmanitost, jak v těch trasách, tak také ve věkových skupinách těch lidí, kteří se rozhodnou na tu trasu jít. Já jsem eh, byl v Lucembursku, kde jsem měl jednu prezentaci a na konci jeden z účastníků se mě zeptal, a organizujete, organizujete vy nějaké eh, cesty, spole, jaksi organizované výlety? Ne, já jsem řekl, ne, ne, ne, to neorganizujeme, ale budete-li chtít, tak já vás mohu napojit na lidi, kteří kteří eh, tyto výlety organizují. Takže tady ten potenciál je opravdu obrovský protože kultura, eh, což samozřejmě vy víte, je opravdovým pokladem pro celou Evropu. Má opravdu nevyčíslitelnou hodnotu a myslím si, že jeden z nejdůležitějších jaksi potenciálů Evropy pro naši budoucnost je opravdu naše kultura. Máme opravdu přenádhernou Evropu, do které si myslím, že musíme investovat a existuje tady velmi velký potenciál, mm, který budeme moci eh, využívat. A to, co my prostřednictvím těchto tras také nabízíme, je v podstatě návštěva velmi netradičních míst a to je také důležité. Takže tady máme Řím, Berlín, a, ale nejen to, máme tady tolik krásných míst, Eh, já jsem eh, se díval například na jednu prezentaci o eh, zámcích na Loáře, ale je pravda, že velmi často se prostě ty, ty cesty, ty výlety na zámky na Loáru omezují na pouze několik málo zámků a ty zámky, co jsou 15-20 kilometrů vzdálené od těch nejnavštěvovanějších, jsou opravdu nádherné a nikdo tam není, nikdo tam nejezdí. To znamená, že to je třeba si uvědomit, že tady opravdu toho máme mnoho co nabídnout a musíme zaangažovat v každém případě lidi na místní úrovni, aby si i ti lidé opravdu uvědomili, že díky tomuto jsou také schopni přispívat eh, k místní ekonomice. Například trasa Stevensona eh, z Anglie přes Belgii, přes Francii, to je vlastně ta trasa eh, pro které jel Stevenson, eh, když eh, psal svou knihu. Poklad na ostrově. A to jsou eh, potom lidi, kteří ho mají rádi, kteří se rozhodnou, že prostě půjdou po jeho stopách. A e, samozřejmě všichni e, lidé, kteří jaksi bydlí po té trase, tak také samozřejmě přispívají k těm e, to zážitkům. Já vím, že vy jste členové výboru pro kulturu, to znamená, že zde nemusím to rozvádět do podrobna. Děkuji mnohokrát. Graciare molto il... Děkuji vám mnohokrát, pane Dominiony. A děkuji vám také, s jakou vášní hovoříte. To není tak obvyklé, vy opravdu jste uh, obrovským zastáncem tohoto eh, programu a určitě to bude mít také pozitivní výsledky. Chtěl bych eh, pozdravit eh, kolegu, se kterým jsme ve výboru pro kulturní dědictví. Předtím jsem hovořila o těch dvou cestách, o té svatokupské cestě a o cestě Francižena, proto bych je chtěla pozdravit. Vím, že si mohl přijít až teprve teď. A myslím si, že mohu přistoupit k závěrům. Eh, chtěla bych vám velmi poděkovat. Eh, Parlament má velký zájem o další možnosti spolupráce s Radou Evropy, s institutem, eh, nejenom abychom se podíleli na vašich strategiích, ale také proto, protože si myslíme, že je důležité, abychom eh, zviditelnili tyto programy. Nyní se hovoří o novém přístupu k Evropě. Já si myslím, že takováto trasa nám pomůže, abychom lépe popsali a poznali historii Evropy a ty eh, vztahy, které existují mezi jednotlivými kulturami v rámci Evropy. Místní úřady. Eh, já vidím, že se zde snaží překonat tu místní úroveň, protože když máme nějakou trasu, tak to znamená, že existuje spolupráce eh, s jinými správními celky. Je důležité, že se jedná o evropský projekt a to bychom měli mít vždy na zřeteli. Otázka rozpočtu. Máme tady dvě věci, tedy ty způsoby, jakým bychom mohli podpořit ty dlouhé trasy, protože když se e, vytvoří obecný plán pro takovouto trasu, tak jednotlivé regiony sdílejí jednu investiční strategii v té první fázi. Potom ten druhý způsob je, aby se zúčastnili tohoto projektu malé a střední podniky. Ty, které pracují v těchto oblastech, tedy ty malé eh, podniky, které poskytují služby v oblasti kultury, kreativity. A potom, když se hovoří o eh, závazcích, které vyplývají z certifikace, tak zde musíme zdůraznit eh, vzdělávací a kreativní kulturní aktivity, díky kterým tyto trasy jsou živé, protože jinak by takovéto trasy ztratily na významu. Musíme trvat uh, u komise že toto musí být v rozpočtu zhledněno. Nevím, jestli tady je přítomen některý zástupce komise, protože tady ten malý rozpočet pro trasu, se kterým počítá generální ředitelství pro růst, je to téměř milion eur, tak eh, už tady došlo k eh, velkým škrtům a to je škoda, protože eh, zájem o tyto trasy stále roste. V budoucí kulturní diplomaci by bylo dobré mít zahrnout tyto trasy, protože jsou velmi dobrým nástrojem kulturní diplomacie se zeměmi, které nejsou pouze součástí Evropy, protože se jedná o 54 zemí. Jestliže nikdo další se o slovo nehlásí, tak to tady můžeme uzavřít. Děkuji vám, určitě budeme mít možnost se znovu sejít a prosím, eh, informujme se. Doufám, eh, že vám tyto informace přišly užitečné tady tato prezentace, protože byla zcela jistě velmi zajímavá. A protože já jsem zpravodajkou pro kreativní Evropu, tak toto je věc, která je součástí a děkuji vám a tímto končíme dopolední schůzi. A budeme pokračovat ve tři přesně a začneme veřejné slyšení na téma integrace přistěhovalců a jejich dětí prostřednictvím vzdělávání a kultury. Slyšení začne ve tři. Děkuji vám a dobrou chuť.